presentation. I keep the old one because it was longer, but they reduced it. Okay. Ladies and gentlemen, I am going to... Dámy a pánové, začneme, abychom se dostali včas také k hlasování. Komise k nám již dorazila. Děkuji vám za přítomnost. Podle dnešního pořadu jednání Máme v první řadě prezentaci komise týkající se zprávy o schvalování motorových vozidel a jejich připojných vozidel, jakož i systému konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dohled nad trhem. My jsme původně toto plánovali na pořad jednání 21. dubna, nicméně hlasování tehdy trvalo eh, déle ano, jedná se o velice důležité téma pro evropské občany, takže přeje si komise okamžitě převzít slovo. Koho tu máme za zástupce komise? Děkuji vám. Takže ráda bych předala slovo Johaně. Johana Sinkovská, Já doufám, že jsem vyslovila vaše příjmení správně a předávám slovo komisi. Děkuji vám, paní předsedkyně, a dobrý den a všem. Já bych vám chtěla říct něco málo o těch hlavních prvcích a záměrech, které si hodláme dosáhnout, který hodláme dosáhnout eh, tímto návrhem a pak kolega eh, popovídá o podrobnostech a o struktuře tohoto textu. Takže na úvod bych chtěla říci, o čem je tedy tento návrh a proč se snažíme jej schválit co nejdříve. Myslím si, že základním pravidlem tady je to, aby všechna vozidla, která se dostanou na trh a budou cirkulovat, tak, aby odpovídala stejným pravidlům, stejným normám a poté, co budou umístěny na trh, aby byly také kontrolovány stejným způsobem. To znamená, abychom zajistili stejná pravidla pro všechny. Myslíme si, že to je jediný způsob, jak zajistit, že ten systém, který se zakládá na rozhodování 28 různých orgánů, národních orgánů, aby byl tedy efektivní a aby bylo všechno tedy jasné a bezpečné. Myslím si, že se nám podařilo dosáhnout určité dohody o těchto principech, jak mezi komisaři, příslušnými orgány a zástupci členských států. Důležité ohledně schvalování typu je, že v poslední době tady byly takové různorodé výsledky, nicméně my si nepřejeme změnit úplně tu logiku systému. Přejeme si centralizovaný systém, který funguje v členských státech, tam to funguje, takže komise nechce nějak úplně úplně vlastně měnit celý tento systém, nějak eh, odstraňovat tyto centralizované orgány nebo ty certifikáty převádět eh, na někoho jiného. Nicméně jsou tu určitá omezení a tento systém se zakládá na vzájemné důvěře mezi členskými státy, mezi eh, orgány vydávajícími to ověření a mezi orgány dohlížejícím na trh. Takže se snažíme zapojit do celého toho procesu všechny ty příslušné orgány, tedy přijmout takový holistický přístup, abychom opravdu vyřešili všechny detaily. Takže o čem ten návrh je? Jsou tu takové tři hlavní bloky změn. V první řadě posílení eh, těch schválení ex ante, ono už to funguje, ale je třeba toto posílit Eh, dát více pravomocí těmto národním orgánům, eh, zajistit lepší výměnu informací mezi komisí a schvalovacími orgány a eh, stanovit jasná pravidla pro plnění zhody. Druhý důležitý blok se týká dohledu nad trhem. V dnešní době toto je velice slabé ta pravidla nejsou dostatečně jasná a samotným základem dohledu nad trhem je tedy to prověřování po uvedení na trh. To znamená, musíme zajistit, že automobily nejsou prověřeny jenom poté, co jsou uvedeny na trh, ale i v době, kdy začnou cirkulovat po silnicích. Samozřejmě, že k nedostatkům a k chybám někdy dojde, takže se musíme zabývat i otázkami rizik a dopadu na životní prostředí a stanovit proto vše jasná pravidla. Pak třetí blok změn, to je tedy Evrop, celoevropský dohled, to znamená předání větší míry pravomocí komisi, ale hovoříme tu o GRS, to chci ujasnit když na úvod nebojte se, za chvíli se k tomu dostaneme. Takže chceme zajistit tedy, aby i komise hrála důležitou roli v tomto uh, systému schvalování typu. Největší výzvou tady je, aby těch 28 členských států opravdu postupovalo a plnilo stejná pravidla a my musíme poskytnout tedy dostatečné záruky a to, že komise bude plnit tu dohledovou roli. Pak další věc, komise pracovala na tomto systému schvalování typu již v minulosti, takže to není něco, co by tady vyvstalo e, z ničeho nic nedávno. My jsme se prostě rozhodli znovu zapřemýšlet nad e, těmito postupy, urychlit tu práci a změnit přístup Nicméně už tu bylo obecně známo, že je zapotřebí toto vše změnit. A na úvodu jsem již předeslala a chci to zdůraznit, že je třeba postupovat rychle. Myslím si, že ten případ Volkswagen Blaten jasně prokázal, a jaké jsou ty slabé stránky tohoto systému Eh, těžko se získává dobrá reputace, lehko ji můžete ztratit, takže my musíme znovu vybudovat tu důvěryhodnost v celý systém. Přejeme si zachovat důvěru mezi našimi spolehlivými partnery. Co se týče toho konstrukčního hlediska, tady je jasné, že kdokoliv si prostě bude kupovat auto, tak chce, aby prostě tady byly určité garance, záruky, jistoty ze strany výrobce. To znamená, jedná se o základní principy spadající pod eh, jednotný trh. Proto ehm, si nemyslím, že by to mělo být eh, eh, něco úplně zásadně jiného, takzvaný ten business as usual. Myslím si, eh, že tento návrh by neměl být nějak spužďován, protože ten stávající systém na trhu prostě nefunguje, takže prostě buď na tom zapracujeme rychle a zajistíme, že k takovým potížím nebude již docházet, a nebo tyto podobné události budou vyvstávat opětovně a opětovně. Znovu opakuji, prostě to, to není text, který by měl být schválen za tři nebo čtyři roky. Musí tak být učiněno i hned okamžitě. Já teď tedy předám slovo kolegovi a on vám popovídá něco málo o té prezentaci, kterou máte před vámi. Ano, děkuji, já se pokusím být maximálně stručný. Já vás tedy provedu eh, tímto naším návrhem. Už jsme si eh, vyslechli tedy tu prezentaci, nebudeme zacházet úplně do všech detailů, takže ještě v první řadě než se dostanu k samotnému návrhu, chci připomenout ty hlavní charakteristiky stávajícího systému. Ten je řízen směrnici 2746 a co máme na mysli evropským schvalováním typu, že to jsou tedy požadavky plně harmonizované na úrovni EU, ale jak je případě mnohé legislativy o vnitřním trhu. Ta je samozřejmě následně pak prosazována orgány národních eh, států, to znamená jejich orgány eh, provádějí dále ty testy a schvalování. Ba, dále to máme u uznávání toho schvalování na základě tedy systému evropských požadavků. Ten systém funguje od počátku 70. let, nicméně plně operativní Eh, se stal od roku 1998 pro auta a pro eh, kamiony od roku 2014. Další důležitý ta charakteristika, tedy vysvětlit, co je ten typ, to je skupina vozidel, které splní stejné charakteristiky, to znamená, my netestujeme každé jednotlivé vozidlo, které je umístěno na trhu, testujeme prototypy těch vozidel, které jsou vlastně reprezentativní pro ta vozidla umístěná na trh, no a následně tedy výrobce každé to vozidlo umístí na trh právě společně s tím certifikátem o zhodě, což je závazek výrobce o tom, že to vozidlo tedy splňuje ten typ, na základě kterého bylo schváleno. Dále to schválení, ještě se vrátím k předchozímu slajdu. To schválení znamená, že certifikát je vlastně vydan třetí stranou, většinou to bývají nějaké národní orgány, a aby tak mohli postupovat, tak se zakládají vlastně na certifikátech eh, provedených na základě provedených testů ze strany těch technických oddělení. Nebudeme zacházet do všech detailů tady eh, této stránky, pouze chci vysvětlit ten dnešní proces. V první řadě je schválen typ, to provádí tedy příslušný orgán na schvalování typu na základě těch provedených testů ze strany technických služeb. To je ten testovací orgán určený na národní úrovni. Po schválení typu výrobce dostane certifikát o schválení typu a na základě toho může umístěvat tedy vozidla na trh a musí vydat eh, certifikát o shodě pro každé to vozidlo umístěné na trh. No a na základě toho certifikádu o eh, shodě eh, pak může kupující registrovat vozidlo kdekoliv v Evropě. To je tedy hlavním záměrem tohoto režimu evropského schvalování typu revize tohoto systému, to už uvedla kolegyně, jsou tu ty tři hlavní pilíře, posílení kvality a nezávislosti eh, schvalování eh, typu, dohl efektivní dohled nad trhem a větší míra evropské zprávy. Dále formát. My tedy používáme nařízení místo směrnice. Eh, to také jde tedy směrem Um, tě, toho stávajícího vývoje legislativy v Evropě. Struktura se um, zakládá na té směrnici 2746, je podobná, takže tam máme 98 článků plus 19 příloh, je to tedy rozsáhlý text, co se příloh týče my jsme hodně převzali ty stávající požadavky, nechtěli jsme nějak přepracovávat rozsáhle ty přílohy, roz, eh, soustředili jsme se na články textu. Byla provedena také určitá část u té administrativní práce, co se týče opravy a údržby, řekněme, toho textu. A do ten text eh, do článku 70, to znamená revize Euro 5, Euro 6, aby tedy ty požadavky ne, se netýkaly pouze emisí, ale aby pokrývaly i další součástky vozidel. To znamená, ta informace se týká toho, aby tedy opraváři se mohli zakládat tedy na konkrétních údajích, aby se mohli opravovat stejným způsobem jako tedy ti oficiální díleři dané značky. To jsme převzali tedy, tyto požadavky, tady nechceme něco podstatného měnit a to z důvodu, že jsme usoudili, že je to vhodnější mít takový horizontální text jako ten, který se týká legislativy o emisích. Také jsme provedli některé právní objasnění, to znamená, eh, lisabonizovali jsme ten text, eh, co se týče prováděcích aktů, tam byl tedy převzat eh, ten text za tímto záměrem. Takže k samotnému obsahu. Co se týče nezávislosti a kvality, testování, schvalování typu, máme tu čtyři hlavní pilíře. V první řadě zajistit finanční nezávislost orgánů a proto jsme navrhli takový specifický poplatek pro výkon těchto činností, technické orgány, schvalovací orgány a, a dohled trhu. To je obsaženo v článcích 30 a 86. Abychom zajistili tuto nezávislost, zavedli jsme koncept tzv. peer review, tedy těch eh, přeskumů eh, pro určování technických služeb. Nyní o tom rozhodují členské státy a do budoucna tedy navrhujeme, že toto určování se bude zakládat eh, na základě společného zhodnocení několika členských států a zřejmě i komise. No a na to je napojená také možnost odmítnout určení technické služby ze strany jednoho členského státu, pokud tedy nějaký jiný členský stát s tím nebude souhlasit. Na nezávislost také je napojeno určení větší míry eh, transparentnosti celého postupu a také reporting, to znamená, bude se muset vyměňovat více informací mezi členskými státy. Nyní se jedná pouze spíše o vzájemné uznání, tedy členský stát v podstatě nemůže vyžadovat více údajů než to, co se uvádí v tom certifikátu. A nyní se navrhuje taková systematičtější výměna údajů, kromě vydání toho certifikátu. Co se týče monitoringu, také žádáme členské státy, aby dohlíželi nad fungování těchto aktivit a aby pravidelně oznamovali dalším, to znamená dalším členským státům a komisi to zase umožní žádný řádný přeskum těch aktivit členských států. Co se týče dohledu nad trhem, myslím si, že Johana už to tady zmínila, nebudu všechno opakovat, takže prosím, jenom si nezapomínejme na to, že se to zakládá na již existující legislativě, to znamená nařízení 765 2008, tady je to horizontální text a Tady eh, se konkrétněji zaměřujeme na specifika odvětví vozidlu, tedy to rozlišení mezi těmi orgány pro schvalování typu, také jejich vzájemná interakce, kontakty s orgány pro dohled nad trhem a pak také eh, články pro zajištění vysledovatelnosti v rámci pak už eh, do, dohledu nad trhem. Dále máme tu také novou doložku, která v podstatě pokrývá případy neplnění, protože v dnešní době ještě není příliš jasné, co se uplatňuje na evropské úrovni v případě ne plnění. Měli jsme tu právě zkušenost z minulých měsíců. To se musí ještě vylepšit, protože v případě nějakého případu neplnění, tak je třeba, aby vlastně se stejně reagovalo po celé Evropě, ne aby členský stát přistoupil k jednomu rozhodnutí a jiný členský stát k jinému. Je třeba zajistit, aby i ty případy neplnění byly jaksi řešeny stejným způsobem a také to má pomoci dosáhnout tomu rozhodnutí na celoevropské úrovni. Bude do toho zapojena tedy i komise, i členské státy. A nyní se dostávám k poslednímu hlavnímu pilíři tohoto návrhu, co nazýváme tedy větší míru evropské zprávy. Neznamená to nezbytně, že to bude větší míra pravomocí pro komisi nebo více prověřování a je to prostě další pilíř, který může posílit tu evropskou zprávu. Dnes nemůže členský stát zamítnout produkt, který byl schválen jiným členským státem, i když je tu případ jasného neplnění. Takže jak to probíhá v dnešní době, členský stát kde je zajištěn případ nezhody, tak musí vyžádat ten stát, který vydal schválení typu, aby něco tedy udělal. A pak nastane situace, kdy tedy ten druhý členský stát něco udělá nebo nic neudělá. A to je třeba opravit. To znamená, tady máme postupy pro to, aby se zajistily společné postupy na evropské úrovni. To jsou články 53 a 54. Dále ještě k tomuto tématu přejeme si zajistit, aby prostě všichni vykonávali řádně svoji práci. No a jeden způsob, jak to zajistit, je umožnit komisi, aby prováděla určité aktivity pro dohled nad trhem, tedy komise má možnosti prověřovat určité produkty, to bude tedy ještě doplňkové k těm aktivitám prováděným členskými státy, aby se tedy zajistilo, že prostě i na úrovni členských států se bude dělat to, co od nich očekáváme. Samozřejmě, že si nepřejeme duplikaci práce, proto Vytváříme eh, také Evropské fórum pro dohled nad trhem a aktivity schvalování typu. To je článek 10 a tím by se mělo tedy zajistit, že to bude opravdový dohled nad všemi těmito články řetězce. Postup pro rozhodování na evropské úrovni, to už jsem také zmínil, samozřejmě počítáme se striktnějšími pravidly pro sankcem a to je jeden z těch stávajících problémů, protože ty sankce jsou ve směs národní a proto existují velké rozdíly mezi jednotlivými sankcemi uplatňovanými jednotlivými členskými státy. Přejeme si být koherentnější v případě, že tedy nám, tedy na základě toho, že nám členské státy sdělí, jaké ty režimy pro sankce mají. Někdy se může stát, že třeba některý členský stát nepřistoupí k žádným sankcím. Dále dotýkáme se v tomto textu všech e, důležitých e, bodů, ale nebudu o nich hovořit o všech, jenom bych chtěl zmínit těch třeba objasnění i týkající se i všech těch e, komponentů, těch součástí. Eh, dalšími věcmi jsou tedy i eh, ty hm, vozidla, eh, která se produkují jen v malých objemech. To by mělo umožnit cirkulaci těch vozidel po celé Evropě. V dnešní době celý ten systém je hodně jenom národní a jsou tu potíže, když se takovéto druhy vozidel pohybují po celé Evropě. Pak uh, konečné eh, série vozidel. Tady zase jsou tu problémy, když ta vozidla už eh, neplní pravidla, protože byla vyrobena v době již před tím, před tou lhůtou. Takže tady je zase problém, když přesunete takové vozidlo z jednoho státu do druhého, tak nastávají potíže v uznávání toho schválení, které to vozidlo již obdrželo a omezení platnosti homologace, to je jeden z aspektů návrhu. Ano, ta homologace, to schválení nebude e, e, platné na dobu neurčitou, ale bude se prověřovat průběžně. A e, také zde se zmínil ten software. Tady je třeba vyjasnit, že ty orgány, které homologují, i eh, technické eh, služby budou mít přístup k softwaru, který se používá. A, takže tady bych skončil. Pokud budete mít otázky, tak zodpovím. V, já jsem i tam na, do prezentace dal informace o různých článcích a ustanoveních a dalších předpisech, které nyní existují eh, v této oblasti schvalování typu vozidel, tedy homologací. Děkuji. Děkuji, výborně. Takže já teď se obracím na vás. Zdali máte otázky Dan Dalton jako první, potom Stínový a poté další případně. Děkuji. Děkuji, Vicky. Já vlastně nemám otázky, jenom jsem chtěl poděkovat komisi, protože já jsem velice úzce spolupracoval. Hmm, hmm, hmm. My jsme Eh, zažili tři dlouhé schůze, potom schůze se stínovými a děkuji komisi. Zde jsou dvě oblasti, eh, které mě pořád ještě zajímají. To je otázka eh, tedy těch poplatků a potom, jenom abyste věděli, můj pocit, tedy omezit tu platnost na pět let, takže to by mě zajímalo, proč ale samozřejmě určitě se k tomu ještě vyjádří další stínový. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom mám otázku týkající se test, těch orgánů, které budou pověřeny testováním. V zásadě by to měly být nezávislé orgány, pouze nezávislé, ale otázka je, zda-li výrobci také i mohou tedy používat vlastní laboratoře a testovací zařízení. A jak komise vidí eh, ne, otázku nezávislosti testování vozidel eh, Kriste Šaldemoze. Děkuji. Já mám dvě otázky. Obecnější nejprve. Eh, zdali tedy tento nový systém homologací skutečně je mm, e, systém, který e, e, odolá tedy těm možným tedy nesrovnalostem mezi, mm, testova, mezi testováním v laboratořích a skutečným provozem, protože tady jsme měli ten případ Volkswagenu. Já se ptám, zda ten celý systém je dostatečný na všech těch úrovních, aby to zajistil, aby mm, skutečně se rozptýlilo jakékoliv podezření, například JRC my jsme s nimi diskutovali ve výboru EMASE a oni řekli, že to není jejich mandát, aby tedy podezírali někoho. A, takže já se ptám, zda ten systém má zabudované takové pojistky. A potom přístup k datům, eh, který budou mít eh, příslušné orgány. Musíme zajistit, aby výrobci nemohli měnit data eh, a a já nevím, stále je to ošetřeno, ale ráda bych, abyste se k tomu vyjádřili. Přístup k údajům, k datům je důležitý, ale a je třeba, aby ti výrobci je nemohli měnit. Děkuji. Dita Charancová. Děkuji. Já chci poděkovat komisi i zpravodaji za e, e, schůze, které na toto téma jsme měli. Je to zajímavé, ale i pokračovat v neformální vyměně názoru s komisí. Především pro mě toto nařízení se týká e, systému kontrol emisí a dalších systémů, tak aby tato, tato vozidla se mohla mm, prodávat na trhu. Takže nejde o požadavky pro to, aby někdo mohl projít eh, testem. To je stanoveno v jiných předpisech, takže nezapomínejme, že tady jde o to, abychom zajistili lepší kontroly nad těmi testy a abychom zabraňovali podvodům eh, ze strany těch, kteří provádí testy, a ne abychom měnili testy jako takové. Takže máme zde hodnocení dopadu, stránka 14. Takže to zde tedy eh, eh, eh, Lucembursko a Malta jsou tam vyjmenovány jako testovací země, nevyrábí nic. Já nemám pochyb o tom, že Lucemburku a v Maltě působí orgány s velice kompetentními členy, ale já, mě zajímá, proč tedy si vybírají zrovna tyto země a jejich orgány. A potom již jsme měli možnost i klást otázky na schůzích s komisí a možná bych zdůraznila, že skutečně toto je technická agenda. Nás kontaktovaly různé dotčené, různé organizace, mm, které mají různé náměty, třeba pokud jde o přílohy a někdy mm, těžko tedy eh, lze odhadnout předem mm, nějaký efekt, důsledky, pokud tyto jejich náměty by byly akceptovány, takže já mm, skutečně děkuji za ta technická jednání eh, in camera s komisí i s těmi zainteresovanými eh, subjekty. Pascal za zelené. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom taková poznámka. Nejprve chci poděkovat panu Dentonovi za práci, za ty schůze, které jsme eh, absolvovali a které nám umožnily již dost dobrý pokrok. Před chvíli jsem slyšel tady, že komise prohlásila, že ne eh, všechno je třeba revidovat, samozřejmě ne všechno lze, ne všechno je nutné zahodit a revidovat, to je jasné, ale nicméně máme zde velký problém, který je přímo spojen mm, mm, mm, Mm, s tím, že eh, průmysl má velice úzké vztahy se státem, protože ten automobilový průmysl je velkým zaměstnavatelem. A potom, a na druhé straně, jak vůbec jsme schopni ho nezávisle kontrolovat. Já bych zde doplnil jeden bod. Tady asi budeme mít rozdílné názory. Já bych rád, aby Evropa intervenovala jako garant eh, obecného zájmu a obecného zájmu Evropy a spotřebitelů. Možná bychom se měli snažit. Já chápu, že nemůžeme mít nový evropský nezávislý orgán, to je komplikované, drahé, ale třeba nějaký technický audit, nezávislý technický audit, který by se prováděl z evropské úrovně, tak, aby se eh, validovaly ty homologační eh, procesy v členských státech. A za druhé, eh, Druhý takový důležitý krok je třeba, abychom zabránili tomu, čemu se říká forum shopping. Prostě ti výrobci mohou si požádat o to schválení, o tu homologaci, kde chtějí, kde třeba zrovna ty podmínky nezávislosti jsou spochybnitelné. Já bych rád, aby nám komise upřesnila eh, ty procesy ex post, tedy jak se budou provádět. To je skutečně velké téma, poněvadž lze se obávat, že výrobci Eh, budou třeba konstruovat eh, konkrétní motorová vozidla pro účely homologace ex post, ale je třeba mít takový systém jako ve Spojených státech, který bude skutečně nezávislý a který umožní mít jistotu. Já jsem eh, se pokusil o stručnost, ale mm, ten, co mi leží na srdci, vztah mezi mm, výrobci a tím schvalováním tom, těmi homologačními procesy. To je třeba Eh, prolomit. Eh, Mar- Marko Zulu. Ano, děkuji. Paní předsedkyně, já eh, zde chci podpořit kolegy, především pokud jde o ty kontroly a sankce. Komise zde v tomto předpisu chce zajistit větší výměnu informací. Určitě, to je velice pozitivní krok, ale já si kladu otázku kladu otázku komisi, jak ta větší výměna informací de facto skutečně se přetransformuje ke sku- ve skutečnou nezávislost, tedy e, e, takovou možnost skutečně, když ty mechanismy jsou takové obskurní, eh, dostat se k jádru věci a potom ty procesy napravit. Evelyn Kephart. Ja, danke schön, auch danke schön. Děkuji pěkně, také děkuji komisi za zcela jasné a systematické představení tohoto návrhu. Nevždy je tomu tak. Takže děkuji pěkně. Dovolte otázku, která se týká oblasti sankcí. Jednak jste uh, uvedl sankce ve výši 30 tisíc euro. Uh, odkud uh, pochází tato částka? Nezdá se mi totiž nějak vysoká vzhledem ke škodám, které jsou způsobeny v případě, kdy automobilový výrobce, čeho jsme byli svědky v nedávné minulosti, eh, zcela jinak nastaví podmínky, než by mělo být. A za druhé, pokud jde o ty svolávací akce, tak tam vznikají také škody spotřebitelům. V případě, že je eh, vůz eh, zavolán na dílnu, tak majitel samozřejmě jim nemůže několik dní disponovat. Počítá se s tímto, jaké by bylo eventuální řešení. Já se totiž myslím, že lidé v současné době, kdy všichni jezdí auty, se bez nich víceméně neobejdou a samozřejmě měli by si jej půjčit, tak s tím jsou spojeny další náklady. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și eu Comisiei pentru clarificări, dar și... Děkuji. Já chci poděkovat kolegům, kteří pracovali na této zprávě. Dovolte, abych se zeptala na tři věci. Ano, bylo nám řečeno, že lze přejít od směrnice k nařízení, ale jakákoliv změna musí znamenat přece zlepšení. Vy jste hovořili o těch malých nezávislých servisech, které také mohou mít mm, přístup k údajům a které mohou provádět údržbu i opravy jako ti velcí díleři. E, a já si myslím, že to je dobré. I ty malé servisy musí, servisy musí mít možnost přežít, ale já se ptám, jak nezávislé orgány budou mít přístup potom ke všem těmto údajům, aby mohly eh, provádět eh, tu činnost servisní, opravárenskou, údržbářskou, stejně jako ty velké servisy. A eh, stará motorová vozidla, která končí, jejich životnost končí, které jsou na konci výroby. Já bych ráda, aby evropský trh umožnil prověřování eh, i těch starších motorových vozidel, aby i ta starší motorová vozidla mm, neohrožovala život občanů. A e, protože často to jsou motorová vozidla, která e, i jaksi mm, jezdí na velké vzdálenosti přes hranice. Hm. I mm, potom pokud je o tu paní předsedkyně přerušuje. Potom ještě ty sankce. Já se ptám, eh, vy jste eh, stanovili větší sankce než ty, které byly ve směrnici? Chcete dát eh, komisi prostor, aby mohla reagovat, jinak budeme muset přistoupit k hlasování. Dovolte dvě stručné otázky. Pokud jde o ty laboratoře, tak já to chápu tak, že především pro malé výrobce je důležité, aby mohli využívat laboratoře třetích stran. A myslím, že tady panuje velký chaos ohledně toho, zda by eh, byla nadále poskytnuta podpora stejným způsobem. Druhá věc se týká eh, nekritických případů eh, neschody. Dochází tedy totiž k tomu, že jsou také nekritické případy. No a jak k tomu přistoupí jednotný trh? když vlastně nemáme jednotlivé státy, které eh, by svolávaly ty vozy kvůli nekritickým problémům. Výborně. Promiňte, já bych navrhla, že se nejprve pustíme do hlasování, pakliže tady máme všechny poslance, a poté vám dám prostor pěti minut na konci hlasování, takže si budete moci ten čas využít, abyste si připravila, připravila odpovědi. Tak prosím, teď budeme hlasovat, bude to trvat asi 15 minut a potom dostanete slovo. Thank you. Takže, přátelé, přistoupíme k hlasování. Nejprve budeme hovořit o směrnici, hlasovat o směrnici o poštovních službách. Kompromisní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno kompromis 3. Schváleno kompromis 3. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 1, návrh 4, schválen. 5, kdo je pro, kdo je proti? Odpadá? Omlouvám se. Ano, kompromis 2 byl přijat to znamená, že ostatní odpadají, takže máme odstavec 4, odstavec 2, kompromisní návrh 4, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 4. Odstavec 2, pozměňovací návrh číslo 4, byl schválen. Přijat tady. 25 ku 4. Všechny pozměňovací návrhy tedy odpadají až ke kompromisnímu návrhu 10. Je to stavec 3. Přijato. pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Odpadá. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Omlouvám se, odpadá. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Odpadá. Odstavec 6. Pozměňovací návrh kompromisní 6. Také schválen. Kompromisní pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 8. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 12. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 9. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh, ne, pardon, kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Musíme to udělat elektronicky. Ano. Takže prosím elektronické hlasování. Děkuji. Končím hlasování, takže 31 pro, 3 proti a jeden se zdržel, takže blahopřeji. Děkuji za vaši dobrou práci Luci Andersonové. Dále budeme hlasovat o pilotních projektech. Um, so the first amendment on... První pozměňovací návrh. Řádek 2, 3, 77. Kdo je pro? Proti? Ověříme, prosím. přijato. Rozpočtová poločka 34 0277. Přijato. Sandro, jednu věc, omlouvám se. Můžete to dát prosím dozadu, já potom oznámím. Eh, vzadu máte možnost připojit své podpisy k přání. Takže 3377, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 340377, kdo je pro, proti, ověříme. Takže odpadá. Řádek 330477. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Přijato. A ostatní položky k 330477. To je poznací návrh kolegy Senolové. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Výborně, schváleno. Nyní závěrečné hlasování. Takže tímto je hlasování skončeno. Ne, ještě ne. Schatzi, Yes, it's okay. It's fine. I don't have. Okay. Thank you very much. Výborně, děkuji pěkně. Takže hlasování o výsledcích vyjednávání trialogu ke směrnici o přístupnosti webových stránek veřejných orgánů a budeme hlasovat elektronicky. 31 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Blahopřeji paní Charanzové. Děkuji pěkně. Takže teď jsem trochu zmatená, protože eh, takto, teď bude komise reagovat na otázky, které byly položeny ohledně homologace. Jedná se tedy o homologaci vozidel plus skandal společnosti Volkswagenu a o změnách, které se budou týkat homologace. Myslím si, že to je výsostně důležité téma pro evropské spotřebitele a proto bych vás požádala, abyste se sklidnili. To platí pro poslankyně, poslance i jejich asistenty. Eh, chcete-li, prosím, připojit svůj podpis na to na to eh, přání k uzdravení. Prosím, máte možnost a nyní dávám prostor komisi. Pět minut. As soon as we have some silence, that would be... Jakmile se uklidníme, což by nebylo špatné, tak můžeme začít. Okay. Commission, you have the... Prosím, komise, máte výhodu, že vás eh, nebude poslouchat až tolik lidí. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Také bych ještě ráda poděkovala za možnost eh, pohovořit o tematice homologace. Pokusím se zodpovědět otázky tak, jak byly položeny. Eh, pokud nějakou vynechám, prosím, upozorněte mě a já se k tomu vrátím. První otázka se týká omezení lhuty pro homologaci na pět let a otázka zněla, proč jsme tuto změnu navrhli. Myslím, že musíme nejprve eh, pohovořit o tom, co to je vlastně ten certifikát o homologaci. Ta lhuta vlastně znamená, Eh, že ten certifikát začíná platit v, eh, otáz, eh, v okamžiku vydání. Pokud se podíváte na případy, se kterými jsme se setkali na trhu, kdy tady byly modely aut, které byly schváleny, homologovány před 15 lety, ale určitě neměli ten standard 3, 4, pardon, určitě to nebylo před 3, 4 nebo 5 lety, tak je jasné, že musíme zkrátit platnost homologace je potřeba ta auta opětovně homologovat a není to pouze formální nebo administrativní eh, akt, je skutečně eh, provést novou homologaci. A potom jsou tady také případy, kdy byly problémy s homologací. Jednalo se o to, že ta homologace neobrážela uh, aktuální Eh, předpisy. To znamená, že například chladiče eh, byly do těch eh, vozidel montovány ještě na základě staré homologace. Takže je tady životní cyklus vozidla, který je potřeba zohledňovat. Druhá věc, druhá otázka se týkala kontrol, které je potřeba provádět na straně výrobce a zajištění nezávislosti těchto testovacích míst. Jsou tady dva prvky. Za prvé hovoříme o kontrolách pouze vybraných e, součástí. Samozřejmě ne e, e, všechno lze homologovat u výrobce, to znamená, že tady bude omezený seznam. Za druhé, ta zařízení která budou provádět homologaci, musí být schválena. Musí odpovídat určitým standardům, stejně jako e, to platí pro servisy. A třetí záruka se týká vlastních zkoušek, které je potřeba e, ověřit nezávislým inspektorátem. To znamená, že ne, není to tak, že e, výrobce bude někde v zákulisí dělat vlastní zkoušky, aniž by o tom kdo jiný věděl je potřeba, aby tady byla kontrola, kterou je potřeba také vymáhat. Nyní otázka, zda eh, jsme dostatečně obezřetní. Myslím si, že jsme obezřetní i podezíraví a nejedné se pouze o JRC, k tomu se ještě vrátím. Myslím si, že chceme vybudovat celý systém, eh, v rámci kterého budou Eh, jmenovány instituce, které budou mít kompetence, budou nezávislé, budou mít kvalifikaci. To je podstatný prvek eh, k tomu, aby ten systém byl um, důvěryhodný. Takže chceme vědět, kdo co dělá. Druhá věc se týká postupu. Jak jsme vysvětlili, tak tady nejde o postupy ex ante, ale o postupy ex post. Takže my chceme zajistit, aby to vozidlo vyhovovalo předpisům během celého cyklu, ne pouze v okamžiku, kdy se uvádí na trh. A další věc se týká toho společného výzkumného střediska. V současné době toto středisko má specifický mandát, ale to je aktuální situace. V tomto návrhu chceme rozšířit mandát IRC, společného výzkumného střediska. Takže toto středisko bude plnit funkce, které nyní nemá. Budou kontrolovat vozidla, budou ověřovat, zda jsou ve schodě, budou se účastnit také vzájemného hodnocení, takže musí k tomu mít příslušné vybavení a k tomu je zapotřebí také určitých rozpočtových a lidských zdrojů. Pomocí těchto zdrojů bude toto společné výzkumné středisko moci fungovat v okamžiku, kdy vstoupí nařízení v platnost. Toto jsou tedy prvky, které by měly zajistit, že ten systém eh, bude funkční. Poté tady zase zněla poznámka ohledně Lucemburská a Malty. Myslím si, že to je eh, oprávněné. A i nás to překvapilo. Já si myslím, že na to mohu zareagovat takto. Jedná se o rovné podmínky pro všechny. Jakmile zajistíme, že homologační úřady a technické služby budou zajišťovat stejnou úroveň nezávislosti a kvality, pak tady bude fungovat konkurence na základě kvality a ne na základě cen. Tím se vyhneme eh, situacím, kdy eh, by nás něco překvapovalo. Takže skutečně jedná se o rovné podmínky. Forum shopping, na to mám podobnou odpověď. Problém tkví ne ve, vír, ve vír, v tom, jaký servis si výrobce zvolí, jakou technickou službu, jakou laboratoř. Jsme eh, na jednotném trhu, to znamená, že výrobce si musí eh, moci vybrat sami. Ovšem otázka je, na základě čeho si budou tyto služby vybírat a jak bude zajištěno, že svoji práci budou odvádět správně. Takže Eh, toto hledání vlastně není problém, spíš jde o to, na základě čeho toto hledání a vybírání eh, servisních služeb a technických služeb bude probíhat. Eh, postihy, finanční postihy, jsou tady dva typy, které mohou uvalit jednak členské státy a jednak komise. Tyto finanční postihy se budou uvalovat za porušení zákona. My navrhujeme 30 tisíc euro na vozidlo. Pokud to znásobíme počtem vozidel, eh, kterých se v současné době týká emisní skandál, tak je to poměrně značná částka. Proč jsme zvolili 30 tisíc euro? My jsme se podívali na systémy, které bychom si mohli vzít eh, jako příklad, eh, například systém v USA, Eh, kde ta pokuta je asi 37 500 eh, dolarů. A takže to bylo východisko pro naší úvahu. Myslím si, že to je skutečně částka, která už by mohla odrazovat. Samozřejmě je možné ji upravit, není to samozřejmě na jeden každý případ eh, porušování předpisu. Teď nevím, kdo se tady na to ptal. Ptali jste se na to, jak budeme zacházet s těmi menšími prohřešky. Takže toto je částka, kterou bychom navrhli pro případy porušení závažného charakteru. Kontroly ex post. My jsme zavedli zásadu a podrobnosti už poté budou předmětem prováděcích předpisů. Ale myslím, že už můžeme říct několik věcí. Za prvé, komise bude mít právo požádat výrobce o poskytnutí vozidel k testování, buď toto bude výrobce, anebo držitel toho registračního certifikátu na základě tedy toho, v jaké fázi budeme to auto chtít kontrolovat. Samozřejmě budou se kontrolovat jak bezpečnostní prvky, tak emise. Bereme v úvahu statisticky relevantní vzorky vozidel pro konkrétní trh. Jak jsem také řekla, budou tam konkrétní testy. A je tady ještě jedna věc. Existuje eh, legislativa, eh, která předepisuje konkrétní testování, je to například legislativa pro testování emisí. A tam jsou pravidla, která upravují, eh, která vozidla budou podrobená této zkoušce. Takže my jsme tu zásadu zavedli, podrobnosti budou tedy předmětem prováděcích předpisů. Pokud jde o Pokud je o malé servisy a e, přístup k údajům o těchto servisech, to je vlastně přechod od stávající legislativy e, od užitkových k nákladním vozidlům. Takže my, ta, my ty předpisy neměníme. E, příslušná legislativa požaduje, abychom to vlastně převedli na ty pravidla pro nákladní vozidla. Přístup k datům je zajištěn, vzhledem k tomu, jak se aktualizují údaje. Pracujeme na tom, ale není to součást této legislativy. V současné době provádíme studii, která nám naznačí, jaká pravidla a jaká technická řešení bychom měli v tomto ohledu předpokládat. A bude to součást eh, příštího legislativního aktu, takže v současné době zachováme status quo. A ještě jedna věc mimochodem – Případ eh, porušování předpisů se týká otázek přístupu k informacím. To znamená, že pokud nebude zajištěn přístup, bude to považováno za mm, neschodu s předpisy. Pokud je o ta vozidla na konci série, ta pravidla také zůstávají, tak jak platí dnes. My jsme pouze upravili tu administrativu, to znamená, že chceme zajistit, aby vozidla, která jsou v souladu s předchozími pravidly, budou moci po určitou omezenou dobu zůstat na trhu. Takže zásada zůstává, ale z administrativního hlediska to je méně náročné. Nekritické porušování, myslím si, že je potřeba zajistit proporcionalitu. V případě, že ten prohřešek nebude nějak závažný, nebude ohrožovat bezpečnost, tak není eh, nezbytné svolávat na vozidla plošně. Samozřejmě ale i ty menší prostředky mohou mít eh, nepříjemné důsledky, ale bude na členských státech, aby požadovali od eh, výrobců uvést ta vozidla do patřičného stavu. Takže bude záviset na tom, eh, o jaký druh toho porušení předpisů se bude jednat. Malí výrobci, drobní výrobci, otázka, zda budou mít eh, přístup eh, k testovacím labora- do testovacích laboratoří třetích stran. Ano, tam myslím není problém. Nevím, jestli tady byla otázka týkající se malých sérií. Jde o to, že chceme zavést eh, celoevropskou homologaci pro maloservá vozidla a také pro nákladní vozidla. Takže to jsou, myslím, všechny otázky. Pokud jsem na něco zapomněla, prosím, ozvěte se. Výborně, děkuji pěkně, Joano, za tyto podrobné odpovědi a také za práci, kterou jste nabídla zpravodajům a stínovým zpravodajům. Takže nyní se přesouváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A tím je stanovisko paní Jakonsary a já tímto předám i předsednický post kolegyně Katy Steiner. Děkuji, paní předsedkyně. My tu hovoříme o trialogu na rozpočet na příští rok a o příslušném mandátu vše, co se týče rozpočtového postupu. A a já jsem tu napsala tedy návrh pro výbor IMKO, soustředila jsem to do čtyř hlavních bodů. Ten první eh, se týče eh, změny eh, na digitální trh vše, tedy, že by to mělo být vše zahrnující a že občané, malé podniky, všechny strany by v této velké změně měly být aktivní. To znamená, měla by být opravdová hospodářská soutěž na trhu. Přejeme si tedy eh, dokončit míru ochrany spotřebitele a ještě chci uh, hovořit o financování malých a středních podniků, co se týče digitalizace. Tady příslušné normy také hrají důležitou část a do toho je třeba také zapojit i občany. Dále oběhové hospodářství, to o, o tom se hodně hovoří v eh, příslušné komunitě, no a nový rozpočet by měl oběhové hospodářství také podpořit malé a střední podniky by zase měly být příslušně zapojeni do vytváření těchto nových podnikatelských modelů a stejně tak by se měly šířit informace mezi spotřebiteli o těchto nových podnikatelských modelech tak, abychom mohli zajistit i příslušnou poptávku. Další bod, ten se týče dobře fungujícího eh, vnitřního trhu tak, aby odpovídal kapacitám Unie a abychom se mohli vyhýbat nějakým šokům či krizím. Nyní tedy podobné samozřejmě krize nám hrozí. Dále co se týče ještě jednotného trhu, mm, je tu také otázka volného pohybu, která bývá spochybněna. Malé a střední podniky a, a otázka internacionalizace podniků, konkurenceschopnosti na vnitřním trhu to je to vše také obsaženo. Já tady v těchto bodech ještě budu předkládat určité pozměňovací návrhy. Vy je můžete předkládat ještě do zítřka, to znamená, nemáme příliš mnoho času. Děkuji vám. Já děkuji paní zpravodajce a máme tu také stínové zpravodaje, takže Andreas za EPP, prosím. Catherine Styler, eh, der Kollege Antonio López Isturis. Eh. Děkuji pěkně. Pan kolega López se bohužel nemohl dostavit a proto mě požádal, abych za EPP nejprve poděkovala paní zpravodajce za přípravu těch jednání. Je tomu tak, že děkujeme za to, že můžeme tady provést tu kontrolu textu z hlediska toho, jak tento text eh, obráží hlavní eh, cíle eh, výboru pro vnitřní trh. Pro naše stínové zpravodaje je důležité, abychom zajistili podporu malých a středních podniků v těch důležitých oblastech, aby zůstali v těch prioritních projektech. A v neposlední řadě jde také to uvědomit si, že tyto malé a střední podniky jsou důležité pro evropské hospodářství. Chceme zajistit vyšší transparentnost digitálního vnitřního trhu, chceme zajistit jeho vyšší konkurenceschopnost, což si myslím je významný prvek pro Evropskou unii i evropskou ekonomiku z hlediska absorpce eh, šoků. Kolega López také poukázal na to, že přechod k oběhovému hospodářství, teď bohužel nevím, jak je to v německé verzi, ano, už jsem se vzpomněl. Každopádně jedná se o oběhovou, e, oběhové hospodářství. Zde poukazujeme na závěry z madridské zkoušky a chceme ten projekt, který tady je navržen, také podpořit. Proces zatím probíhá a proto jsme zvědavi na to, jaké další projekty eh, vlastně vzejdou z těch eh, z těch eh, oblastí, které jsou blízké vnitřnímu trhu. A Fórum pro vnitřní trh je příklad úspěšných projektů. Tato fóra nesmíme nyní zapomínat. Nesmíme je zakomponovat pouze do pilotních projektů. Chceme, aby ty projekty mohly také využívat standardních rozpočtů. Děkuji pěkně, tolik z mé strany. Thanks, Andrew. Děkuji, Andrasi. Myslím si, že je dobré si uvědomit také, co jsme dělali s těmi předchozími pilotními projekty a jak si to aktualizovat. To je určitě velice nápomocné. A nyní Dan, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. My podporujeme všechny ty myšlenky a režimy, které jaksi uschopní jednotný trh, ale je třeba také plnit podmínky rozpočtové disciplíny, nákladová efektivita, vše odůvodnit, zda to odpovídá požadavkům. Nemůžeme jenom požadovat více a více prostředků a pak se dostaneme do stejné pasti jako ostatní výbory tady v parlamentu. Mne trošku znepokojuje určité směřování tady toho například v odstavci 3, kde se žádá o udělování vhodného rozpočtu. Takže co je to ten vhodný rozpočet podle mého názoru? To zase zní, že chceme co nejvíce eh, dostat eh, prostředku a to může být trošku nebezpečné, protože reakce na všechny ty slabé stránky se zdá tady, že je zase více prostředků, ale pokud využijeme všechny ty nástroje, zjednodušíme eh, určité požadavky a postupy, tak eh, nemusíme vždy jenom žádat po větším rozpočtu. A já rozhodně nemám nějaký problém s tím žádat po větších prostředcích, aby jednotný trh více fungoval, ale měli bychom být zodpovědní a navrhovat i u nás snižování rozpočtu, abychom byli opravdu nákladově efektivní. Tak to eh, nahlížíme tedy my na toto stanovisko. Děkuji. Děkuji, kolego Doltne. Vidím tedy, eh, že ohledně těch pilotních projektů, pokud tedy o nic nepožádáme, nic nedostaneme. Já myslím, že v tomto možná trošku budete se mnou souhlasit, ale uh, Prostě pokud eh, rozpočtovému výboru nic nepředložíme, tak nám nic nedají, ale rozhodně je dobré tady předkládat i nové myšlenky. A nyní Dita. Děkuji paní předsedkyni, já bych také chtěla paní zpravodajce poděkovat za toto stanovisko. Obecně bych řekla, že je to kvalitní text, pouze bych chtěla zdůraznit, že bychom se měli soustředit na otázky vnitřního trhu, takže si myslím, že je tu několik věcí, které bychom mohli z toho stanoviska stáhnout jako odkazy na migraci a podobně. A na druhou stránku bych chtěla dodat odkaz na Evropské středisko pro spotřebitele nebo příslušnou síť pro spotřebitele do odstavce 7. Kromě toho tedy tady nevidím žádné zásadní problémy. A co se týče toho dnes schváleného pilotního projektu, byla jsem ráda, že to paní zpravodajka tady zapracuje, tedy webové nástroje a platformy, které jsou tu zapracovány. Pokud to bude zapracováno do toho závěrečného rozpočtu, tak to určitě i e, vylepší otázku směrnice o přístupnosti. Děkuji a ještě jedno e, blahopřeji o té kvalitní zprávě o přístupu na web, kterou jsme dnes schválili. A nyní se dívám na zelené. Pascal, chcete k tomu něco dodat? Ne? A také nevidím žádné další stínové zpravodaje. Je tu někdo, kdo by se chtěl ujmout slova ohledně rozpočtu ještě předtím, než předám slovo zpravodajce, aby se na závěr vyjádřila? Takže ne, nikdo další nežádá o slovo a prosím tedy dávám slovo paní zpravodajce Liso, máte slovo. Děkuji za tyto připomínky, konstruktivní návrhy a za to, že přijímáte tyto základní body, které jsem představila. Samozřejmě, že je jasné, že náš rozpočet musí být v rovnováze a jsem přesvědčena, že nyní je ten čas, kdy rozpočtový výbor komise a parlament musí věnovat více pozornosti, růstu, zaměstnanosti a dobrému fungování našeho vnitřního trhu a stejně tak těm velkým možnostem, které poskytuje digitální společnost. A pokud růst, zaměstnanost, tento výhled zapracujeme sem, tak samozřejmě zároveň zdůrazníme i uh, význam malých a středních podniků, protože tam se nacházejí ty velké možnosti, co se týče zaměstnanosti. Jsem přesvědčena, že najdeme tedy tu rovnováhu, ten, tu možnost, jak navýšit náš rozpočet, ale je třeba zdůraznit růst a zaměstnanost. Co se týče migrace, to je velice důležité, na to naprosto zásadní otázka pro náš eh, vnitřní trh. Pokud začneme omezovat pohyby zboží, služeb a občanů, což může být výsledek eh, toho uspořádání v Evropě, tak to může znamenat podstatný šok pro náš vnitřní trh a z toho důvodu si myslím, že je to dobrá možnost uh, pro Evropu. Vy, uh, vaše pozměňovací návrhy jsou tedy vítány do zítřejšího uh, dne. Děkuji vám. Já děkuji zpravodajce. Chci jenom zopakovat, že lhouta vyprší zítra 25. května. Pak proběhne eh, zvla, analýza návrhu 25. června a pak eh, kolega Gajer 14. června eh, se zúčastní a následně bude probět hlasování. Nyní máme ještě 10 minut k dobru předtím, než se k nám dostaví komisař Hill.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

And the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 discussing things. Welcome to um, the Commissioner. Já chci přivítat pana komisaře Hilla. Vřele vás vítáme na zasedání výboru pro vnitřní trh, pane komisaři. Jedná se o výměnu názoru tak nějak mimo ten náš formální strukturovaný dialog. Nicméně umožňuje to výbor vyměnit si s vámi názory, vyslechnout si vaše hledisko a z těch konverzací, které probíhají v parlamentu s komisaři na úrovni výboru, budou zřejmě ještě důležitější než v těch předchozích letech, protože jsme byli požádáni, abychom formalizovali ty názory konference předsedů výboru a také se vyjádřili k pracovnímu programu komise, to se tedy o tom se jedná i na zasedání výboru předsedu. Takže jenom chci připomenout, dámy a pánové, Lord Hild je komisař zodpovědný za finanční služby, finanční stabilitu, Eh, kapitálové eh, trhy příslušnou unii a my můžeme tedy projednat celou řadu na to napojených témat. Takže myslím si, že vy nám tedy eh, představíte vaši prezentaci a potom bude kolečko otázek a odpovědí a máme k dispozici čas do půl dvanáct. Děkuji vám a velice mne těší, že tu mohu být mezi vámi. Myslím si, že výbor váš se chce soustředit na odstraňování bariér, zjednodušování příslušné legislativy a navyšování konkurenceschopnosti v rámci jednotného trhu. To jsou priority, které i já v mé práci sdílím. Proto mne těší, že mne sem přizýváte a mohu hovořit také trošku o tom, co já dělám pro to, abychom vybudovali kapitálově jednotný trh, také abych pohovořil o zelené knize, o spotřebitelských finančních službách a také něco práci, kterou prověřujeme to, zda náš regulační rámec funguje tak, jak byl zamýšlen. Takže začnu tím projektem kapitálové eh, finanční unie. Eh, to má být eh, sloužit tomu, abychom byli opravdu projekt, produktivní, aby naši spořitelé měli dobré podmínky, aby to bylo dostatečné financování a aby společnosti měly větší výběr pro financování, aby to umožnilo lidem eh, spořit, zejména do důchodového věku. Nicméně tady spotřebitelé jsou středobodem tohoto projektu. Spotřebitelé jsou tedy spořící, kteří poskytují ten kapitál, které zase příslušné instituce potřebují k investicím. No a přejeme si, aby to nebyly žádné bariéry pro eh, konkurenceschopnost, aby tedy podniky měly dobré podniky a my si přejeme tedy na pomoci, jak si zaměřit i to soustředění příslušných podniků na spotřebitele. Už dlouho pracujeme na tom, abychom odstraňovali bariéry v Evropě, učinili jsme celou řadu kroků, abychom eh, tady toto podpořili. Pro malé podniky revidujeme legislativu pro vybudování eh, eh, toho trhu s rizikovým kapitálem, abychom zapojili větší míru soukromého kapitálu. Ohledně úvěru tady také navrhujeme i trh se sekuritizací na evropské úrovni. Ještě chci říci, že i Evropský parlament bude eh, se zabývat tím, jak podpořit investice v globální ekonomice. V příštím roce dokončíme také rozsáhlou revizi o těch překážkách, kterým, za, které zabraňují malým a středním podnikům a pak také přepracováváme tu směrnici o prospektech. Asi víte, že si přejeme, aby prospekty byly srozumitelné pro investory, aby byly eh, jednoduché, aby prostřednictví nich se mohlo rychle postupovat. Také chceme eh, eh, jak si zekonomizovat to, celý ten postup. Ehm, a v dnešní době také Eh, navrhujeme to, aby eh, ty podniky, které eh, jak si tam mají pouze nižší částky, nemuseli vůbec používat prospekty. Vím, že tady paní předsedkyně má pracuje na příslušné zprávě a Evropský parlament si stanovil ambiciozní harmonogram. Trialogy začnou ještě před létem a my si přejeme, aby toto opatření bylo schváleno brzy. Co se týče této eh, unie, přejeme si posílit jednotný trh také pro spotřebitelské finanční služby. V dnešní době pouze méně než 3 jak si operují přes hraničně, ale máme tu digitální inovace proto si myslíme, že to je nyní velká příležitost pro lepší propojení našeho trhu přes Evropu, tedy že spotřebitelé tedy mohou více nakupovat, podnikatelé mohou nabízet své služby pro spotřebitele kdekoliv, no a když se Evropané stěhují do zahraničí, tak zase mohou eh, být si více jistí jednodušším přenosem nebo transferem jejich eh, financí. A tady eh, zaměřujeme také na revizi služby té směrnice pro eh, maloobchodní služby. A dále chci říci, že ustanovení týkající se služeb přeshraničně je nyní eh, složité, když se prověřuje identita eh, klienta, jsou tu určitá bezpečnostní kritéria, a ta by se neměla oslabovat, ale žijeme v digitálním světě, musíme na tom zabrac, zapracovat abychom tedy eh, využívali prostředků, jako je třeba digitální podpis a podobně. A máme tu tedy fintech, to je významná inovace. Přeji si, aby Evropa byla eh, součástí tohoto a myslím si, že se můžeme vzájemně ponaučit na tom, eh, co tedy dobře funguje a zvolit si také nové přístupy. Také si přejeme, aby si spotřebitelé uvědomovali, že tu existují i skryté náklady a následně činili svá rozhodnutí. A následně se chceme zaměřit také na to, zda jsou tu ještě určité nedostatky v legislativě, opět ve prospěch spotřebitelů. No a podnikatelé by měli využívat těchto příležitostí také, aby měli větší výběr a příležitosti takže i také jim nasloucháme, co je třeba zbržďuje při nabízení služeb přeshraničně a jaké jsou výhody působit tedy přeshraničně. Jsou tu určité problémy, na kterých musíme zapracovat. Přejeme si ujistit spotřebitele i podnikatele, že kdykoliv budou nakupovat služby přeshraničně, budou mít i právo na opravný, eh, opravný prostředek. Myslím si, že je důležité ochraňovat zájmy spotřebitele a proto větší míra jaksi, vole, větší míra transparentnosti e, nemůže nějak nakazit naši politiku. Transparentnost je zásadní, my se snažíme zjednodušit, standardizovat informaci, která se poskytuje e, spotřebitelům předtím, než si nakupují třeba nějaké finanční nebo investiční balíčky. Uh, nebo když se snaží spořit na důchod nebo na nákup e, nemovitosti. Takže poprvé tu zavádíme společná pravidla pro širokou škálu investičních produktů. Harmonogram pro aplikace, ta samozřejmě zase bude Eh, velkou výzvou, ale je třeba toto dodržet, takže činíme vše pro to, abychom umožnili aktiv přenesené pravomoci, aby byly schváleny ještě před eh, létem. Ve spolupráci s ISI se zaměříme na to, jak toto implementovat. Snažíme se zorganizovat v červnu také workshop s, a, eh, a, stranami, a snažíme se vypracovat také určité pokyny společně s ISIS, abychom vnesli velkou míru jasnosti. MIFID 2 by měl umožnit, aby trh byl transparentnější. Je třeba e, také tu mít e, vhodné podmínky pro e, věřitele a zajistit také to, že všem bude jasno, jaké jsou náklady na jejich produkty a to je napojeno zase na distribuční směrnici. No a se vší touto legislativou, na které pracujeme, je třeba zajistit to, jak to bude fungovat v praxi a to se nachází tedy i v pozadí té naší výzvy, kterou jsme zavedli v loňském roce. Záměrem bylo lépe pochopit dopad finančních služeb a příslušné legislativy, kterou jsme schválili v posledních letech abychom měli jaksi krizi pod kontrolou, abychom posílili naši finanční stabilitu a proto jsme zavedli jasná pravidla abychom jaksi byli obecně odolnější. No a myslím si, že nyní pracujeme tedy na různých úrovních toho cyklu a je tedy smysluplné přepracovat ta pravidla a prověřit, že fungují tak, jak jsme zamýšleli a že opravdu budou nakloněny zejména růstu. Jenom bych schrnil, schrnul tři hlavní témata, která vyplývají. To znamená, je třeba mít Eh, legislativu, která bude úměrná. Zatím ta je kritika, že není, to řekli respondenti, potom i eh, zpochybili naši možnost financovat širší ekonomiku a potom někdy to břemeno na prokazování, že vše v souladu je příliš těžké pro ně. A je třeba, abychom na základě těchto podkladů to promysleli do léta. Já jsem citlivý na tyto obavy, které jsme si vyslechli. Musíme, aby naše legislativa byla proporční, abychom si dali pozor na eh, opatření, která by ještě snižovala likviditu a pozor na administrativní zátěž pro podniky, aby podniky se mohly zaměřovat na svoji činnost, na své klienty a ne na to, že budou vyplňovat formuláře. Když se podíváme na příklad, eh, kde asi to nefunguje, jak by mělo. E, třeba i e, ta e, výklad směrnice o pojištění a potom zde je třeba tedy zavést více zdravého rozumu do našich pravidel a i e, zde, e, to je tedy směrnice o pojištění motorových vozidel, tady judikatura rozšířila e, tuto směrnici a především se to týká tedy třeba těch poškozených osob, které byly poškozeny třeba při, motor, při různých závodech a tady je třeba rozšířit i tu odpovědnost z titulu pojištění eh, za, eh, pro tyto osoby, které jsou zraněny. Samozřejmě to jsou eh, na vrhy, které mají dopad na široké spotřebitele, ale i náklady, i na náklady na pojištění motorových vozidel. Je třeba abychom, já jsem tedy odhodlán, abychom mm, toto vyřešili, abychom co nejdříve tedy to vyřešili, tyto problémy. Mm, já si myslím, že to je, jsou všechno aktivity, které jenom prohloubí jednotný trh a zlepší finanční služby pro spotřebitele v Evropě. Je to program, který se opírá o transparentnost, hospodářskou soutěž, možnost volby a také i, eh, i to v nás zbuzuje důvěru, že bychom měli revidovat i stávající legislativu, tu, která nefunguje. Existuje velká podpora zde v parlamentu i v spotřebitelských organizacích, u podniků, v členských státech a já chci využít této příležitosti s vaší pomocí a pomocí ostatních, tak aby jednotný trh fungoval lépe a abychom zlepšili služby, které spotřebitelé každý den eh, v Evropě používají. Děkuji. Děkuji že jste připomněl, že v centru vašich snah eh, změnit finanční sektor stojí spotřebitele. A nyní máme deset zájemců o slovo. Vezmeme najednou všechny tyto otázky, nebo je rozdělím po pěti? Dobře. Andres Schwab. Andres Schwab. Komisár. Děkuji pěkně, Vicky. Pane komisaři, hm, budu hovořit německy. Takže neprve bych rád poděkoval za Eh, vaše velice před, precizní a myslím, že i kompetentní představení situace na vnitřním trhu z finančního pohledu. Také děkuji za to, že vy jste se právě eh, chopili eh, těch politických aktivit a že tato věc je vaší prioritou a myslím, že jak Rada, tak Evropský parlament budou spolupracovat. Otázka, jak budou tyto iniciativy přijaty na trhu a jak budou, jaký budou mít dopad. Je tady totiž řada legislativních eh, opatření, která byla v minulých letech přijata, ale poté eh, nestačila tato dobrá vůle a ve finále to k někomu nebylo ku prospěchu. Dovolte, abych se zeptal na konkrétní věc. Eh, ten problém už jste zmínil. Jedná se o to, že eh, eh, by tady, že je tady málo eh, možností pro rizikový kapitál. A já si myslím, že pokud se nám nepodaří ten rizikový kapitál nabídnout i na men, nabízet i pro vlastně menší podnikatele, tak eh, budeme zaostávat za Spojenými státy i za ostatními zeměmi světa eh, v oblasti digitálního hospodářství. Mohl by to být kámen úrazu a vedlo by to k řadě problémů. Takže jak si představujete, že v příštích letech se bude tato oblast rozvíjet? Samozřejmě ne ve všech státech bude k dispozici stejný objem rizikového kapitálu, Až budete provádět tu revizi um, například eh, směrnice o nemovitostech, tak eh, můžete k tomu říct, jak eh, budou spotřebitelé moci lépe chápat ta nová pravidla, než tomu bylo v případě těch starých. Děkuji. Evelyn Gepard. Děkuji pěkně za vaši prezentaci. Já bych se také ráda zmínila o tématu investic. Jsme tady svědky nástupu nových obchodních modelů i ve finančním světě. Mám například na mysli crowdfunding a další věci, které by mohly být velice zajímavé, ale které mohou představovat také nebezpečí pro eh, ten či onen subjekt v případě, že nebudou zajištěna bezpečnostní opatření. Takže bych ráda věděla, jak toto téma chce pojmout Evropská komise, aby zajistila, um, že uh, lidé nebudou uh, ohroženi právě tím, že nemají dostatek informací, protože nebo že mají chytné informace, protože na internetu lze nalézt skutečně mnohé. Nabídka eh, například přes mobilní aplikace eh, je eh, samozřejmě lákavá. Lidé dostávají nabídky půjček online, ale mnohdy jsou vystaveni nebezpečí, protože když neumí zacházet s penězi, tak tyto lákavé nabídky pro ně mohou být nebezpečné. Máte k tomu něco? Dondot. Uh, thank you. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, to je hezké, že vás tu vidíme na IMCO a pokaždé, když přijde pan komisař, tak poradci mi dají celý seznam otázek <laughs> na komisaře jako dnes, eh, takže jsem v takové eh, eh, bezpečné té situaci a já se vás chci zeptat, kde SM a naváží na to, co řekla paní Gebhardt. Když se podíváme na finanční služby, tak tady existuje řada nových způsobů, platform, které přebírají ty tradiční modely financování, například eh, crowdfunding. Eh, zde máme zprávu k tomu a zatím pořád ještě nemáme regulaci. Ano, já souhlasím s vaším názorem. Včera Mm, jsme slyšeli od komisařky, že e, se bude pracovat na komunikaci mezi platformami. A já se ptám tedy e, komise, jak chce nastavit tu správnou rovnováhu, kdy až přijde ten obecný návrh e, GSM, že skutečně to nebude znamenat, že ty eh, eh, platformy potom se dostanou do takové pasti nějakých pravidel. Potom paní Gebhardt narazila na jednu věc pokud eh, vnitřní trh má fungovat, jak chce pan komisař, tak bychom měli asi více se eh, zaměřit na ty nové systémy, mobilní bankovnictví, přes ty různé terminály a podobně. A to samozřejmě bude spochybňovat ty eh, stávající podnikatelské modely a zájmy těch tradičních podniků. A já se ptám, zdali komisař má nějaký názor, jak budeme pracovat na DSM, tak, aby umožnil i to, že nové modely budou vzkvétat a aby i zároveň, ale i stávající modely mohly spolu fungovat a rozvíjet se. Děkuji. Dita Charanzová. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji panu komisaři, že přišel. Možná to vypadá, že vaše agenda není tak propojená s kompetencí s agendou IMCO, ale v prezentaci jste prokázal opak. E, moje e, druhá parlamentní otázka, kterou e, já jsem položila, tak to bylo na vás a to se týkalo přeshraničního pojištění motorových vozidel. Já jsem tu otázku vzlezla včera opět, protože s tím je třeba něco udělat. Už je to 30 let, eh, eh, co máme první evropská pravidla a stále nemáme mm, zatím mm, mm, eh, řešení pro přeshraniční služby. Takže já doufám, že tuto otázku vezmete jako prioritu pro váš program. A druhá otázka nebo poznámka se týká stand normalizace. Jak víte, my jako Evropská unie, my respektujeme eh, pravidla Mezinárodní normalizační organizace a eh, USA mají vlastní tedy institut a eh, Sdílení zkušeností znamená spíše konvergenci a ne kolizi standardů. Pokud jde o mm, kybernetickou bezpečnost, například zabezpečení počítačů a standardy, tak já se ptám, do jaké míry spolupracujete s mezinárodními partnery a především s USA, protože na jedné straně musíme zajistit, že naše normy budou vysoké, ale zároveň, že se stanou globálními. Já bych tedy chtěla, abyste se vyjádřil i k tomuto. Děkuji. Takže tyto čtyři. Já jich mám teď osm na seznamu, ne deset, takže po čtyřech. Děkuji. Já začnu těmi dvěmi propojenými otázkami, které se týkají crowdfundingu a e, nových technologií, e, digitálního jednotného trhu, digitálních inovací, jak eh, my to propojíme a jaký je náš přístup. Já se totiž domnívám, že tady se dostáváme k jádru toho problému, který teď řešíme, když eh, zvažujeme, jaký má být vývoj ku prospěchu spotřebitelů, ale i zároveň, jak to regulovat. Pokud regulujete příliš brzy něco, když tedy ještě zatím je to ve fázi inovace, tak na sebe berete riziko, že v podstatě udusíte tu inovaci a že eh, snížíte ty benefity, výhody pro spotřebitele. Pokud akceptujete, a já myslím, že to je eh, zjevná pravda, třeba tady někdo použil ten příklad eh, těch transferů a když tedy to bude znamenat výhody pro spotřebitele, třeba nižší náklady, tak to je zcela evidentní a o to nám jde. Ale samozřejmě to potom bude problém třeba pro ty stávající poskytovatele služeb. Budou mít problémy s konkurencí. Jeden eh, problém s regulací je, že většina regulace se dívá zpětně. To znamená spíše, je to takové zrcadlo, odráží to minulost. A my z tohoto důvodu máme celou řadu předpisů, které v podstatě vychází ze stávajících modelů, tedy na papíře, papírových. A když se podíváme na to, jak mají naše děti, tak naše děti již nefungují eh, mm, na základě eh, podkladu na papíře. Moje matka ano, ale děti již nepracují s papírem. Takže asi moje nejlepší odpověď na to, jak k tomu přistupovat, je za prvé podívat se na to s hlavou otevřenou, ale i opatrně. Třeba crowdfunding, to je hezký příklad toho. A já si myslím, že zatím ty trhy jsou eh, omezeny podle národních hranic, to je pravda, ale eh, to není důvod, proč bychom se tím neměli zabývat. Ještě jednou, ano, je třeba, eh, já jsem vytvořil i skupinu, která mě radí v tomto a budeme se tím pravidelně zabývat eh, vždycky eh, v nějakém horizontu eh, dopředu. Třeba nizozemský přístup a britský přístup. Takže tam Oni tomu říkají regulatory sandbox. To znamená, dávají určitý prostor pro to, aby regulační orgány mohly spolupracovat s podniky a především s novými podniky, tak, aby tyto nové podniky mohly rozvíjet svůj biznis v rámci regulace a aby ten regulační rámec je nevytěsnil z trhu. A regulační orgány na druhé straně z toho mm, si vyvoz, vyvozují ponaučení. Já myslím, že to je hezký model a já bych rád zjistil, zda třeba bychom nemohli tady ho rozšířit. Také pro účely vašeho výboru, co je zajímavé, a také mi bylo vysvětleno, ze strany FCA před pár týdny. A to, co vy říkáte, to je zcela evidentní, ale je to behaviorální ekonomika. Podniky hm, pořád eh, samozřejmě eh, vychází z toho, eh, že chtějí nějaký výrobek prodat, takže behaviorální ekonomika, ale regulační orgány ty se snaží zjistit, jak se eh, chovají spotřebitelé. Ano, to je důležitá součást regulace. Eh, podívat se, jak se chovají eh, spotřebitelé. My mm, chceme mít jasno, jaké informace jsou důležité pro spotřebitele, co je motivuje, s jakými informacemi pracují a já myslím, že to je inteligentní způsob, jak přistupovat k tomu, co regulovat, tedy k regulaci. Potřebujeme eh, samozřejmě i eh, spolupracovat eh, v rámci celé komise s ostatními komisaři na této oblasti, ano. A nyní k otázce Eh, toho přeshraničního pojištění motorových vozidel a výměny nejlepších zkušeností. Ano, v podstatě to byla otázka, tedy pojištění motorových vozidel. To mě v podstatě nastartovalo k tomu, abych mm, připravil zelenou knihu o retailových finančních službách. Když se podíváte na eh, ta čísla, tak se strašně liší a možná ne tolik, když já jsem chtěl tedy, eh, abychom díky tomu lépe nejprve pochopili eh, tento trh. A další oblast s tím spojená je eh, trh mm, půjčoven motorových vozidel. Teď se blíží prázdniny a všichni Eh, mají zkušenost, když se vracíte pozdě v noci na letiště, abyste vrátili auto s dětmi a potom máte mm, mm, problémy se vším možným a oni po vás dějí celou řadu Eh, otázek a eh, vy nevíte, co se děje, jaké služby si máte koupit, kolik navíc byste měli zaplatit za pojištění, jaká jsou pravidla, pokud jde o eh, do, natankování potom do motorového vozidla. To je, ta oblast, si myslím, kterou bychom se měli také zabývat. I Eh, to znamená princip transparentnosti cen. Třeba co eh, podepisujete, když si půjčujete auto, třeba když jedete na dovolenou a eh, potom nakonec, když ho vracíte, co vám stáhnou z kreditky. To jsou často dvě rozlišné věci. A dále otázka měny nejlepších zkušeností. Opět, to je strašně důležité, jak říkáte, ve Spojených státech, ale nejenom se Spojenými státy je to relevantní, ale Obecně u finanční regulace se snažíme o to, abychom zlepšili spolupráci upstreamovou s, e, s Azií, s Pacifikem, e, tedy e, to jsou ty trhy, které se rychle rozvíjí. A potom, pokud jde o Spojené státy, nyní vedeme se Spojenými státy jednání a ta se týkají právě toho také, jak zlepšit eh, náš dialog o standardech ex ante, tedy upstream. A zde eh, američané tedy třeba přijímají rozhodnutí o ekvivalenci, pokud jde o clearing a o protistrany clearingu. Takže eh, samozřejmě to ale třeba vždycky řešit ex ante a ne potom ex post, jak to bylo teď už to, je, už to jednání trvá čtyři roky. Určitě by bylo lepší, kdybychom vše řešili předem, eh, ex ante, a o to teď se snažíme. Dále, mm, další důležitý bod, dostupnost rizikového kapitálu a nebezpečí toho, že vlastně tak přijdeme o podíl na trhu ve prospěch ostatních. Já zde Eh, jsem jednal s řadou podniků, které mi tvrdí, že je těžké sehnat kapitál a také vám vypráví o jiných, kteří hm, pro tento účel radši se odstěhovali se svým podnikáním do Spojených států. My jsme o ně přišli tady. A já tedy eh, v rámci té unie kapitálových trhů se právě snažím řešit i tento problém, tak aby eh, ti tedy inovativní podnikatelé mohli zůstat zde. Dále otázka. Neexistuje jedno nějaké opatření, které by to vyřešilo? Ne. My se snažíme o pokrok v celé řadě oblastí. Některé z nich třeba se týkají rizikového kapitálu, venture kapitálu. Jiné se týkají toho, že třeba podniky budou mít snažší opatřit si peníze na veřejných trzích, tedy na burzách a podobně, nebo že eh, budou moci si opatřit eh, peníze tradičně, bankovními úvěry. A já hm, stoprocentně souhlasím s vaší analýzou. Když se podíváte na rozdíl mezi stavem evropské ekonomiky a americké ekonomiky, velikost je asi stejná, ale eh, kap- Mm, ale eh, u nás kapitálové trhy přispívají pouze polovinou eh, ve srovnání s Amerikou. Já myslím, že mm, ano, a finanční odolnost, eh, když máte všechno to financování, většinou, když ho máte v jednom koši, a potom dojde tedy k nějakém, nějakým limitacím, restrikcím, jako třeba uh, v bankovním sektoru, a když někdo pouze si půjčuje přes banky, no tak potom tím ty podniky, a u nás to byly především malé střední podniky, trpěly. Ano, proto je třeba se podívat na praktické náměty a zkušenosti a poučit se. Pro nás ta cesta bude abychom co nejvíce v našich snahách vycházeli z konkrétních příkladů. A, eh, po krizi jsme přijali asi 40 různých předpisů a eh, my ale na začátku jsme neměli jasno, eh, tedy ne, postupovali jsme po krocích, nevěděli jsme, co budeme přijímat na konci, takže teď je třeba se na to podívat jinak a je to důležité pro spotřebitele, pro podniky. Je třeba vycházet z konkrétních důkazů, podkladů, zkušeností a potom to bude fungovat lépe. So the next round of speakers, Catherine Steiner, Maria Grappini, Sergio Gutierrez. Takže nyní čtyři další dotazy. Komisár. No, ka, ka, Catherine. I think oh, I'm sorry, first, Maria. Thank, you. Thank you sorry. sorry, sorry, I know you're very I, keen. I, I was surprised by her, by her Scottish accent. Mě překvapil ten skotský přízvuk. Děkuji pěkně, pane komisaři. Možná ta sluchátka nebudu teď potřebovat. Dovolte otázku. Dvě otázky. My jsme tady hovořili o Fenteku. To je skvělý e, příklad úspěchu v Evropské unii. Myslím, že se toho dotkli i ostatní. Hovořili jsme tady o kybernetické bezpečnosti a spousta e, firm e, vítá tu koncepci kybernetické bezpečnosti. Takže jak bychom to mohli ještě podpořit? Vy hovoříte o tom, že tady chybí kapitál pro malé společnosti. Je tady ale ještě něco dalšího, co bychom eh, mohli udělat pro to, abychom podpořili rozvoj. A nyní negativní aspekt Já jsem se o tom bavila s finančními společnostmi eh, ve Skotsku a já bych se ráda něco dozvěděla o tom harmonogramu. Eh, vy jste eh, hovořil o tom, že v červnu budete mít jednání. Celé to období, celá ta lhuta 6 měsíců mě připadá příliš krátká. Je to o to, jde o to, jaké aspekty, jaké as, akce eh, plánujete v této oblasti a předem děkuji za odpověď. A nyní kolegyně z Rumunska. Děkuji, Vicky. Já jsem ráda za tuto příležitost Hm, vlastně popr- vidí vás poprvé, pane komisaři, a mně se hodně váš projev líbil, musím říci. Vidíme, že jste velice kompetentní. Vy jste řekl, že eh, v podstatě nařízení nebo naše předpisy jsou takovým zrcadlem minulosti. A já bych se chtěla zeptat, zdáli také bychom neměli mít zrcadlo, které se bude dívat dopředu. Asi to je jediný způsob, jak pokročit před. Je dobré se ponaučit z minulosti, samozřejmě, ale také třeba se dívat do budoucna. Vy jste velice kompetentní, pane komisaři, ale já jako spotřebitelka, já třeba v Amsterdamu navštívím duty free nebo v Paříži a tam se mě ptají, jaká je moje státní příslušnost, pane komisaři. Já eh, já nevím, když řeknu Rumunka, tak možná se mnou budou zacházet jinak. No to přece nejde, aby se někdo ptal na zemi původu a potom, aby vám podle toho snad prodávali výrobky. Vy jste hovořil o proporcionalitě, o souladu, o transparentnosti, že toto, že tady je spousta překážek. A já se ptám na váš názor, jaké jsou ty hlavní tři překážky na cestě které, na které naráží spotřebitelé i malé střední podniky. Já jsem spravodajkou pro směrnici o prospektu. A já jsem ráda, že o tom teď diskutujeme, ale mm, mm, zde eh, mm, nemůžeme samozřejmě ale všechno tu byrokracii dát na bedra těch, kteří chtějí se dostat na kapitálové trhy, na ty, tedy myslím ti malé hráče, malé podniky. A navíc eh, eh, zde, co si myslíte tedy o eh, tomto přístupu na trh kapitálu? Gutierrez. Sí, gracias, presidente, gracias. Gutierrez, děkuji, děkuji, pane předsedo, pane komisaři, děkuji. Pane komisaři, zde hm, retailové finanční služby by Vím, že jste teď vstoupil do hry ve komplikované situaci, protože eh, zde Nejprve je třeba změnit model. Zde vzniká úplně nový model, ten tradiční model se úplně mění a zde existují nové výzvy jako digitalizace. A samozřejmě potom na druhé straně také třeba po finanční krizi opět získat důvěru spotřebitelů, tedy tu krizi z roku 2008 je třeba řešit. Takže v podstatě to, jsou, to, jsou dvojí výzvy, to je dvojí výzva. A zde moje otázka je, můžeme garantovat, že Evropská unie eh, v podstatě se postaví globálním výzvám eh, a přitom bude mít tu stávající legislativu, kterou teď máme. Můžeme tím zvýšit důvěru občanů, eh, která se hodně právě týká toho možnost porovnávat si různé finanční produkty a teď máme na základě, na základě těch 28 národních legislativ a evropské legislativy můžeme garantovat i bezpečnost, jistotu obyvatel, občanů a malých středních podniků, že budou mít přístup přístupy k údajům o solventnosti e, i teď zatím, že bychom měli třeba nějaký evropský registr, tak abychom e, uvolnili tyto údaje, samozřejmě, které jsou chráněny, ale aby se zvýšila důvěra u občanů a podniků a také můžeme se vyhnout tomu, že eh, ty stávající daňové předpisy eh, nebo ty normy, předpisy, které teď máme v členských státech, zde existují třeba diskriminace podle eh, pobytu, třeba pokud jde o přístup k hypotékám nebo k pojištění motorových vozidel, majetku a podobně. A v podstatě ty pojišťovny takto E, dělají e, rozdíly mezi občany různých států. Já nevím, jak to vyřešit, ale vypadá to, že se neblížíme takto k jednotnému trhu. A teď navíc máme třeba jednu evropskou, máme třeba e, ceřnou společnost banky, která na, jed, na jednom trhu může poskytovat retailové služby, na jiném ne, ale nebo je poskytuje za úplně jiné úroky. A je to pořád stejná banka, která takto působí v různých státech, třeba i sousedních. Je třeba tedy přijímat lepší legislativu a musíme i rozšířit legislativu, abychom řešili tyto výzvy, protože zatím to bylo nedostatečné. A také eh, ty evropské eh, fůze. Já se ptám, jsme připraveni, abychom eh, řešili tyto výzvy se stávající legislativou na ochranu spotřebitele? Hm třeba, mm, aby měli dostatečné informace o platební schopnosti, o solventnosti? Já si myslím, že ne. Děkuji. A očekávám váš názor. Pane komisaři, pokud dovolíte, tři otázky z mé strany. Směrnice o pojištění o motorových vozidel a rozhodnutí FNOK. E Máme tady eh, ty předpisy pro pojištění od roku 72 a um, vlastně rozhodnutí vnuk eh, rozšířilo toto pojištění na další oblasti, ne pouze na vozidla v, v silničním provozu. Pokud se to rozšíří například na automobilový sport, na, na motosport, tak ta rizika budou nepojistitelná a pravděpodobně nebude možné uh, do, dodržovat uh, ten předpis. Takže potřebuji, abyste byl konkrétní. Mohl byste nám, prosím, naznačit, jaké změny chcete provést? Bude se skutečně jednat pouze o vozidla v silničním provozu? bude potřeba, zapo- bude potřeba předložit technický pozměňovací návrh ze strany našeho výboru, na koho se máme obrátit a kdy se to všechno stane. Takže kdy, kdo a kde. Druhá otázka se týká té náhrady škod v přezrančním režimu. My tady máme eh, otázky od našich eh, voličů, kdy vlastně eh, investovali a nyní eh, požadují náhradu. Ve Spojeném království se jedná hlavně o tzv. timeshares. Jedná se o timeshary, eh, kdy je velice obtížné dobrat se náhrady škody. Jak by se daly řešit tyto přezraniční uh, eh, problémy v především případě, eh, kdy se jedná o banky? Poslední otázka se týká referenda o odchodu Spojeného království. Na každém uh, setkání, kterého se účastním, uh, slyším, že mm, vnitřní trh služeb není dokončen. A já říkám, že žádná země mimo jednotný trh nemá přístup ke službám, především k finančním službám. Takže, pane komisaři, jaký je váš názor na to, jak je pro zbytek Evropy důležité, aby Spojené království zůstalo na jednotném trhu finančních služeb a jak je to významné pro uh, britské podniky, aby měly přístup na tento trh. A jak to tedy bude vlastním přístupem v případě, že Spojené království Evropskou unii opustí? Jednotnou, jednoduché otázky. Děkuji pěkně. Já myslím, že začnu tou poslední otázkou, poněvadž ta navazuje na otázku, která se týkala vnitřního jednotného trhu a jeho potenciální rozšíření. Já jsem zaregistroval vaši poznámku ohledně toho, že ten trh ve všech oblastech eh, nefunguje. Nefunguje například eh, pokud jde o eh, kapitálové toky a o služby spotřebitelům. Pokud se podíváme na přínosy jednotného trhu a finančních služeb pro Spojené království, které je součástí EU, kdy tedy Spojené království a především Londýn, ale i ostatní centra se eh, staly eh, jak evropskými, tak světovými centry finančních služeb, tak vidíme, že eh, zahraniční investoři skutečně ehm, podnikají ve Spojeném království, poněvadž je tam jednak flexibilita, je tam pohostinné prostředí, protože Londýn je velice eh, přívětivý, ale jedním z důvodů, hlavních důvodů, je právě napojení na jednotný trh, eh, na němž je 500 milionů spotřebitelů. A to je z obchodního hlediska zcela jasný argument. Když si vezmeme investora z Hongkongu, Číny či USA, tak nebudu říkat nic jiného, než to jsem právě uvedl. Pokud jde o finanční služby, eh, které mají své sídlo ve Spojeném království, a co by eh, odchod Spojeného království z EU znamenal pro tyto společnosti z hlediska jejich obchodního modelu, musím říct, že ty dopady by byly skutečně velice zásadní. Součást problému je to, že Ehm, někteří to, že ten jednotný trh vůbec nepotřebují. A otázka pro společnosti poskytující finanční služby je ta, jak poté budou mít přístup eh, na zbytek evropského trhu a co by udělali eh, zahraniční investoři v případě, že by chtěli mít přístup na jednotný trh a já si myslím, že by přenesli svoji činnost eh, do zemí, kde by mohli mít zajištěn přímý a eh, jednoduchý přístup na jednotný trh. Mimo tento jednotný trh a ty eh, modely fungují tak, že vlastně není tady jasná odpověď, není tady totiž možnost ovlivnit pravidla, což je důležité pro finanční služby ve Spojeném království. Pokud eh, to, eh, tu svoji službu eh, přenesete mimo, tak budete muset procházet ekvivalentními procesy. A stručná odpověď tady zní. Nedokážu si představit způsob, který by neposkytoval více bariér pro poskytování finančních služeb žádný způsob, který by uh, nabízel více nejistot. Finanční služby přispívají největší mírou do, do pokladny. A proto je potřeba velice opatrně měnit tato pravidla. Z hlediska jednotného trhu Eh, ty přínosy sektoru finančních služeb eh, se zdvojnásobil za posledních deset let. To znamená, že představa, že jednotný trh byl pro britské společnosti poskytující finanční služby špatný, anebo že eh, tady ta regulace byla neúnosná, ten neobstojí. Naprava škod, respektive odškodnění v přezrančním režimu. Myslím si, že to je jeden ze tří největších problémů, které musíme řešit v blízké budoucnosti. Myslím si, že právě e, toto odškodnění v přezrančním režimu je jedním z nich. Informace poskytované spotřebitelům ohledně dostupnosti produktů a informace o e, charakteru těchto produktů, dále informace týkající se schopnosti investorů investovat v určité zemi, aby tedy věděli, jaké jsou možnosti investic na straně malých a středních podniků. A pak je tady otázka té dozorčí praxe, supervize, což může působit samozřejmě určité tření mezi jednotlivými trhy. A obecně vůbec ty přeshraniční bariéry, které existují, součástí mé práce kterou odvádím na polité unie kapitálové, kapitálových trhů, je právě řešení těchto přeshraničních bariér a hledání způsobů, jak je odstranit. Souhlasím s tím, co tady zaznělo ohledně eh, regulace, jež eh, svým pohledem směřuje do budoucnosti. Líbí se mi ty myšlenky, které rozvíjí někteří regulátoři, některé regulační úřady, kteří se také snaží inteligentním způsobem nahlížet na ty e, rušivé dopady digitálních inovací. Je tady ohromný potenciál. Myslím si, že můžeme očekávat změnu stávajících modelů. Řada těchto stávajících modelů závisí na těch modelech crosselingu. a domnívám se, že potenciál pro digitalizaci eh, spočívá v tom, že tento model lze transformovat. Je tady velice důležitý prvek důvěry. Možná jsme o tom dnes dopoledne hovořili dostatečně a děkuji za to, že jste tento prvek nadnesl. Když se budete bavit s lidmi, kteří pracují v oblasti finančních služeb, tak velice dobře vědí, jak je obtížné opětovně získat důvěru v společnosti jako takové a zákazníků. Opět musím podotknout, že finanční inovace, eh, která opět přiměje lidi zamyslet se nad tím celým modelem, Dle mého názoru eh, eh, přimě lidi k tomu zamyslet se nad tím, jakým způsobem budou moci opětovně získat důvěru svých zákazníků. Všechno vás to vlastně přivede k základům. Člověk si musí poté uvědomit, jak získá zákazníka, jak zjistí, jaké služby chce, jak je bude moci poskytovat a tak dále a je to nepochybně významný, významné téma. Souhlasím s vámi v tom, že musíme učinit eh, další pokrok, ať už se to týká té unie kapitálových trhů, vlastních kapitálových trhů, maloobchodních finančních služeb. Já bych se chtěl eh, úzce zaměřit na finanční služby z hlediska spotřebitelů, protože to považuji skutečně za významné. Jak k tomu přistupuji? V obou případech se snažím vycházet ze základů, ze spoda, dívat se na to prakticky, tázat se lidí, jaké jsou problémy, na ty problémy se podívat eh, eh, v jednotlivých, jdeme tomu, pod lupou, ale já instinktivně začínám řešit ty praktické problémy, které mají buď to podniky, anebo spotřebitelé. A poté mám možnost klást správné otázky, no a přijít s praktickými řešeními, které přinesou pokrok. Myslím si, že když se vám do, podaří dosáhnout pokroku v určitých oblastech a pokud prokážete, že jste schopni budovat důvěru u podniků i spotřebitelů, tak poté jste schopni jít dál. Pokud je o výnuk, v současné době eh, se neudálo nic dalšího. Vím, že jste netrpěliví. Byli jste v této oblasti velice aktivní. Myslím si, že můžeme najít řešení. Já chápu, že to rozlišujete. Nejedná se pouze o náklady pro všechny pojištěnce, ale jedná se o konkrétní odvětví a například motoristický sport by byl jedním z příkladů, kdy vlastně eh, nechceme, eh, aby tady eh, docházelo k tomu, že vlastně ta rizika jsou příliš vysoká. Procházíme určitými procesy. Vím, že jste netrpěliví, ale jakmile budu schopen vám dát nějaké datum, budete první, na koho se obrátím a tu informaci mu sdělím. My to musíme schválit v parlamentu. Pokud o tu otázku Kateřiny a ten harmonogram PRIPS, tak eh, já vím, že vlastně ten způsob, jakým jsem k tomu přistupoval od té chvíle, kdy jsem se ujal funkce, bylo pochopit ten dopad, eh, který tato legislativa má lidi. Jedním ze způsobů, jak budujete důvěru, je vlastně prokázání toho, že to dané nařízení je dobré a že lidé něj mohou mít důvěru. Tady to si myslím není ten příklad, kdy vlastně e, došlo ke spoždění na straně komise. V každém případě se obrátíme na podniky. Myslím si, že můžeme udělat ještě více v oblasti poskytování instrukcí. V červnu budeme mít jednání a proč jsem řekl, že se chci držet toho harmonogramu, i když toho času je málo, tak je to, že by tady mohly být přínosy pro spotřebitele. Nyní máme k dispozici ten celý návrh, ale souhlasím plně s vámi v tom, že musíme pracovat velice eh, aktivně. A pokud jde o fintech a kybernetickou bezpečnost, to se vlastně váže i na ten předchozí bod. Máte pravdu v tom, že fintech eh, poskytuje účetá řešení problémů, problémům, která máme. Má to, má, jsou s tím spojeny samozřejmě také jiné problémy. No a jak se snažíme k tomu přistoupit s otevřenou myslí. Nechceme to uh, brát tak, že je to něco nového, proto je to riskantní. Já vycházím z toho, že je tady ohromný potenciál a je to velice zajímavé. A uh, proto k tomu chci uh, přistupovat uh, velice otevřeně, ale zároveň opatře, uh, otevřeně, ale opatrně a zamyslet se nad tím, jak můžeme eh, nabídnout konkurenci, otevřít konkurenci, jak eh, to využít pro spotřebitele. Samozřejmě to mohlo eh, představovat velice velký, velký problém z hlediska konkurenceschopnosti. Děkuji, pane komisaři. Děkuji vám velice. A skončili jsme zcela přesně podle plánu. Děkuji vám, že jste se z nás zastavil a že jste zdůraznil eh, význam spotřebitelů pro eh, svoji práci. A také děkuji za eh, vaše zcela jasné názory týkající se výsledku referenda o vystoupení Spojeného království z EU. Takže děkuji a děkuji také kolegyním a kolegům.

Bene, buongiorno, continuiamo i nostri lavori di commissione. Dobrý den, takže budeme pokračovat eh, v práci našeho parlamentního výboru a nyní tedy se budeme věnovat návrhu parlamentu a rady týkajícího se kontroly a nabývání držení zbraní. Dnes diskutujeme o eh, pozměňovacích návrzích, které byly předloženy eh, 800, 400, 400, 400, 847 pozměňovacích návrhů bylo mm, eh, předloženo v našem výboru ještě z Libé a eh, dnes diskutujeme o těchto návrzích a hned tam slovo zprávodajce, což je naše předsedkyně. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám. Děkuji, eh, že jste převzal za mě předsednický stůl a já se mohu tady věnovat mé práci. Děkuji kolegům opravdu za obrovský zájem, který prokázali, jak jste říkal, 850 pozměňovacích návrhů. A bylo to opravdu velice zajímavé se tím vším pročítat. Já jsem bohužel ale ten Anglický překlad všech těch návrhů dostala před několika málo pracovními dny a chci opravdu zajistit to, abychom je propracovali všechny. Někteří kolegové velice nápomocně eh, předložili určité, řekněme, variace těch mých původních návrhů, což nám pomáhá eh, přesouvat se směrem ke koncenzu bylo tu několik oblastí, kde i já sama jsem předložila návrhy a prostřednictvím nich určité návrhy, zejména co se týče označování, protože z diskuze jasně vyvstalo, že v některých případech není technicky možné označovat každou tu hlavní část zbraně takže je tu stále zapotřebí ještě zapracovat. Co se týče výměny údajů, jasně potřebujeme to, aby to bylo schůdné od samotného základu, to znamená od prodejců nebo eh, eh, přes ty národní orgány, které by si měly vzájemně vyměňovat informace a myslím si, že se dostáváme k nějakému uchopitelnému řešení v této věci i ve spolupráci s výborem LIBE. Co se týče nařízení o znehodnocování zbraní, tady um, nasloucháme čím dál více od občanů o tom pomatení, co se týče uh, toho nařízení o znehodnocování. Já si to uvědomuji, že tam byl nějaký takový eh, velice urychlený návrh, který to mohl zapříčinit. A pak jsme se proto snažili tu otázku znehodnocování sem zapracovat v určité fázi jako přílohu abychom zajistili, že i komise, i členské státy se nadále budou plně věnovat přepracování toho nařízení o znehodnocování zbraní, aby se prostě zajistilo, že to bude fungovat, protože jsou tu opravdu podstatné obavy, zejména eh, na základě událostí z listopadu. A já jsem také předložila některé eh, i Eh, návrhy, které se týkají tomu um, předělávání zbraní, to v příloze 6. A, takže tímto chci opravdu všem eh, poděkovat. A co se týče hlasovacího seznamu, mm, setkali jsme se s poslanci a stínovými zpravodaji včera večer. Snažila jsem se opravdu uh, postupovat transparentně a demokraticky, aby tedy kolegové měli příležitost hlasovat ohledně těch, eh, té nejširší škály nejrůznějších návrhů, předtím, než vytvoříme kompromisy, kde se samozřejmě snažíme sloučit různé návrhy a přivzít k tomu i některé pozměňovací návrhy výboru LIBE. To znamená, máme tu několik možností. Balíček 1, když neprojde balíček 1, přistoupíme k balíčku 2 a podobně. Hlasování v menších blocích, ne v těch rozsáhlých blocích kompromisu. Myslím si, že je to složitější úprava, než jak běžně postupujeme, ale zajišťuje tu demokratickou transparentnost a umožňuje nám to zahájit tu diskuzi s členskými státy a s radou tím, že víme, jak si, nebo budou vědět jasněji, jaký je náhled parlamentu. No a vzhledem k tady k tomu všemu, že jsme zahájili práci na těch prvních Eh, kompromisech, protože teprve minulý týden přišly jejich překlady, je to opravdu komplexní téma a chtěla bych požádat koordinátory, eh, abychom až na červenec přesunuli hlasování, abychom prostě vše zpracovali kvalitně, aby se názory všech v tomto odrážely a aby ten přístup byl opravdu transparentní. Děkuji vám. Dobře, děkuji, děkuji zpravodajce paní předsedkyně. Já hned bych začal s prvním kolečkem stínových a mm, mm, za ty, kteří tady jsou přítomní za EPP, nevím, Koraca byl nebo Andreas. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, jak jste řekl. Ana Koraca byl požádala, jakožto stínová zpravodajka, abych stručně přednesl náš názor tedy za EPP. Myslím, že musíme stále jasně uvést, eh, že eh, zpravodajka eh, se k tomu postavila velice pozitivně. Už jsme hovořili o tom, kde můžeme vidět kompromisy. Jednak se tady jedná o sportovní střelce a myslivce a na druhé straně jsou tady rozměry zbraní a proto si myslíme, že eh, eh, toto téma by bylo možné dovést k úspěšnému prohlasování. Je tady eh, několik změn, které by paní Koraca ráda provedla a nyní přecházím do angličtiny ta malá část eh, navržených změn, eh, které předkládá ona, se týká zejména té základní části označování. Je třeba zajistit, že EPP se může zhodnout na tom označení součásti. Pokud to bude proveditelné, je třeba zajistit vysledovatelnost, ale postupovat pragmaticky. Myslím si, že to je, jde v souladu s tím, co řekla i Vicky. Za druhé, co se týče změn, je důležité, aby vlastníci mohli činit menší změny, aniž by to muselo být registrováno pokud eh, se to, eh, tímto změní i kategorie, tak je třeba žádat o změny. Pak eh, sběratele a muzea podle ANY by to mělo být možné, aby členské státy zvolily autorizované osoby, které se zabývají právě studiemi takovýchto zbraní, které spadají pod kategorii A ale je za podmínky, že tedy všechny bezpečnostní eh, nezbytnosti budou zapotřeby. A dále důležitý bod, a to je otázka těch zdravotních zkoušek, odstavec 5.2. Eh, Jsme přesvědčeni, že pouze lidé, kteří jsou fyzicky a mentálně fit, aby mohli zacházet se zbraněmi, to mohou obdržet. V Evropě existují různé systémy, takže o tom rozhodují členské státy a, a tímto, pokud to tak ponecháme, se vyhneme tady různými problémům, které, eh, ke kterým vede návrh komise. Dále článek 6, důležitý bod, eh, prodej na dálku tedy um, prodej přes telefon, internet a další takové umožňování je příliš. Je to opravdu složité třeba pro lidé z venkovských oblastí, takže je důležité, aby členské státy zajistili, že tyto transakce jsou provádění zaplnění nezbytných, eh, plnění, nezbytných podmínek. Pak několik bodů, co se týče o omezení těch licencí a kategorii střelných zbraní, ale myslím si, že tady se už hodně přibližujeme tomu, co představila Vicky na posledním zasedání. Takže bych to zhrnul, že ty návrhy posilují tu část návrhu, kde si přejeme přispět k boji proti trestné činnosti a také to mění tu směrnici tam, že Eh, se zamezí nějakému nadbytečnému, eh, nadbytečné zátěži a doufáme, že Vicky se podaří to opravdu schůdně vyřešit. Děkuji. Děkuji, pane Švábe, za SAD. Eh, Sergio Cofferati také není, ale Evelyn Gebhardt ho zastoupí. Ano, děkuji pěkně. Děkuji, Nikolo. Také bych ráda poděkovala svým své kolegyně Kofraci, jako která investovala hodně práce, ale vzhledem k tomu, že se dnes nemohla dostavit, tak nepožádala, abych ji zastoupila. Také eh, jsme se dohodli o posun těch jednání, protože ta rozhodnutí je potřeba přepravit a proto Eh, souhlasíme také s tím, že se tomu koordina, koordinátoři budou věnovat později. Pan Koferaty mi tady napsal několik bodů, které jsou pro sociální bodaty velice důležité. Jednak se jedná o, o označování eh, podstatných komponent a tady je důležité, abychom měli jistotu i zpětné vysledovatel, vysledovatelnosti. A eh, proto Eh, je potřeba označovat hlavní části. Pokud jde o signální zbraně, tak ty by měly být také, ty by také měly zůstat eh, v této kategorii. Jedná se o salutní a akustické zbraně. Měly by po té, co byly upraveny, přesunuty do um, kategorie C. Téma zdravotních eh, prohlídek eh, je kontroverzní a také už jsme se o něm bavili. Pokud jde o naši politickou skupinu, tak právo používání zbraně by mělo být spojeno se zdravotní prohlídkou. Zdrav- systémy zdravotní péče a vlastně ty příslušné prohlídky se liší stát od státu a proto budou členské státy mít možnost eh, rozhodnout sami eh, o tom, zda se bude, budou tyto prohlídky provádět eh, trvale. Bude to tady přenecháno členským státům tak, aby se mohli držet svých tradic a kultury. Pokud jde o muzea a sběratele, tak zde jsme vysoce flexibilní, pokud jde o muzea, i z eh, hlediska kultury a historie, které s tím souvisejí, které s tím souvisí. Samozřejmě je potřeba zajistit eh, bezpečné uložení. Neexistuje žádná obecná definice toho, kdo to je sběratel a proto chceme, aby sběratele, stejně jako ostatní subjekty, které nejsou považovány za sběratele, eh, byly vlastně eh, řešení společně. Pokud je o prodej na dálku, tak zde bychom si přáli, eh, respektive zde podporujeme návrh Evropské komise v tom směru, že prodej na dálku by byl možný pouze prostřednictvím registrovaných obchodníků. Jsme flexibilní, pokud je o střelivo. K tomu prodeji zbraní na dálku totiž nedochází tak často, každopádně méně často, než k prodeji střeliva. A proto musíme rozlišovat mezi těmito dvěma věcmi. Od členských států také budeme požadovat, aby eh, připravili pravidla pro bezpečné skladování zbraní a střeliva a aby se postarali o to, že zbraně a střelivo jsou uchovávány odděleně. Tím pádem se sníží možnost zneužití nepovolenou osobou. Toto zneužití je potřeba v maximální míře eliminovat. Pokud je o kategorie A6 a A7, tak to je pravděpodobně jeden z velice citlivých bodů diskuse. My jsme proto, aby ta kategorie 6, a nyní cituji, byla vyhrazena pro automatické eh, střelné zbraně, které byly přeměněny v poloautomatické střelné zbraně, aby tady bylo možné, že tyto zbraně byly vráceny do kategorie automatických zbraní. A z toho důvodu bychom měli tyto zbraně v kategorii A6 a ponechat. To je jasné. Pokud je o kategorii A7, tak zde navrhujeme, aby nebezpečnost zbraní nebyla posuzována podle Evropské komise, ale podle technických parametrů podle technických předpisů. A je to zkombinováno s dalšími návrhy, přičemž se jedná především o výjimky um, související s národní bezpečnostní obranou. To je, myslím, uh, problém Finska, kterému se musíme věnovat. A jedná se zde také o organizace sportovních střelců. Také navrhujeme přechodná řešení. Především pokud jde o implementaci v souvislosti s kategoriemi A6 a A7, musíme mít dost času na to, aby bylo možné tuto eh, změnu provést, abychom se vyhnuli tomu, že sportovní střelci najednou budou eh, působit ilegálně, protože jim bude chybět eh, příslušná autorizace. Takže to je také důležitá otázka. Závěrem bych ráda ještě uvedla, že stejně jak říká Evropská komise, nejde o to, aby sportovní střelci eh, nebo myslivci byli těmito novými předpisy rozlobeni. Eh, jejich zbraní vlastně se to nebude týkat. Jedná se skutečně o zbraně, které jsou mimořádně nebezpečné. A zde se uvádí opětovně samopal Kalešnikov, ale není to jediná zbraň, která se e, dostává do nepovolených rukou. Myslím si, že je dobré, že k tomu takto přizpůj, abychom se i tomuto věnovali. Děkuji. Děkuji paní Gebhardt za ALDE. Dita Charanzová, prosím. Thank you. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěla paní zpravodajce poděkovat za tu těžkou práci, a snahu zajistit transparentní proces a snažila se, tedy, snažila se převzít všechny připomínky všech těch eh, zúčastněných stran, které budou jaksi postiženy touto novou legislativou. Myslím si, že jsme v důležité fázi příprav postoje parlamentu. Je to opravdu výsostně důležité téma a ten vysoký počet návrhů předkládá, dokládá, jak je to citlivé téma a že návrh komise prostě byl pro většinu z nás nepřijatelný. Když si pročítám ty návrhy, tak mne potěšilo, že jsem viděla, jak zhodné jsou v podstatě u těch klíčových oblastí návrhy jednotlivých politických stran společně s pozbuzujícími výsledky hlasování na výboru Libe si myslím, že ty návrhy jasně prokazují, jakým směrem si přejeme, aby toto téma kráčelo. Myslím si, že kolegové i komise i rada nyní lépe chápou, jaké jsou naše priority. Obecně chci říci, že mohu podpořit mnohé z těch předložených návrhů a doufám, že budou dobrým základem pro budoucí širší kompromis ohledně této zprávy. Znamená to například, že jakékoliv návrhy ohledně změn kategorii u těch poloautomatických zbraní by měl být omezen a co se týče úplného odstranění navržené kategorie A7, která by zakázala poloautomatické zbraně, které jsou přeměněné na automatické. Ty, které byly uh, přeměněny na automatické, tady podle návrhu komise uh, máme několik různých návrhů a jsem si jistá, že se nám podaří dosáhnout dobrého kompromisu i v této věci. Uh, Myslím si, že bude nyní velkou výzvou předložit kompromisní návrhy, ale těším se na nadcházející spolupráci jak s paní spravodajkou, tak s ostatními stínovými spravodaji. Děkuji. Děkuji, paní Charancová, za GUE. Nikoho nevidím a tudíž nedám slovo za zelené eh, panu Durandovi. Děkuji, pane předsedo, děkuji Vicky. Já to neříkám vždycky, ale tady děkuji skutečně. Je třeba si dát na čas, samozřejmě proto chci, abychom souhlasím s tím, že to můžeme odsunout na červenec, pokud to bude nutné, protože to je velice citlivé téma a taky začalo a postupně se začínáme dostávat k meritu věci, to znamená bezpečnost pro naše občany a občanky v Evropě a e, tedy pro ty, kteří nemají vůbec co dělat s terorismem, s masovými vraždami. Takže já jsem velice rád, že postupně mm, se takto pokoušíme a mm, dát této normě mm, pragmatičtější obsah. Jenom abych se vrátil k otázce kategorie A7. Já to tady říkám od začátku a tady zcela souhlasím s tím, co řekla Evelyn za Serča Koferatyho. Otázka mm, podobnosti e, té zbraně. Mm, to nemůžeme hovořit o nějaké podobnosti, e, to nejde přece v právní normě. Na druhé straně tu kategorii bychom neměli rušit. Jde o to ji naplnit, naplnit ji objektivními kritérii, nebudeme o tom hovořit detailně, ale třeba my navrhujeme, aby ty eh, pušky, které lze mm, transformovat, eh, to znamená, aby eh, umožnili více než šest střel, tedy vlastně se takto konvertovali, změnili, tak ano. A já myslím, že tady mm, nalezneme kompromis kompromis. Pokud jde o sběratele a muzea, zcela souhlasíme. Je třeba, abychom identifikovali takovou eh, výjimku pro eh, muzea, ale samozřejmě něco jiného jsou sběratele. Ti nedávají stejné záruky jako muzea. Výměna informací a eh, informatizovaná platforma výměny informací v Unii, o tom jsme již mluvili. Eh, samozřejmě na to jsme citliví. Potom otázka lékařských prohlídek. To je také velice důležitá věc. Velice stručně. Zde mm, eh, je eh, nezbytné, abychom tady hovořili jasně o obchodu se zbraněmi a řešili otázku, jako jsou platby v hotovosti a mm, průkaznost transakcí těch obchodů a Eh, zde určitě všichni souhlasí s tím, že je třeba i po, zavést povinnost pojistit se pro ty, kteří e, jsou držiteli zbraní. Vicky, já opakuji to, co jsme již říkali. Děkuji e, za tuto práci a já myslím, že se dohodneme na kompromisu. Děkuji, pane Durande, za EFFD. E, má slovo pan Ivaskevič. Děkuji, pane předsedající. Na vstępie też chciałbym o... Děkuji, pane předsedo. Nejprve e, chci poděkovat paní Ford, nejenom jí poděkovat, ale skutečně jí vzdát hold, e, protože pracovala velice intenzivně a bylo to náročné. Nyní Eh, chci důraznit, že souhlasím eh, s tím, abychom od, eh, odsunuli hlasování na červenec. Nechci mm, hovořit o detailech. Ano, jsem pro to, abychom měli ustanovení, která se budou týkat eh, lékařských prohlídek, abychom měli eh, ustanovení, konkrétně ustanovení, pokud jde o prodej online. A teď pokud jde o kategorii A7, tady bylo řečeno vše, eh, o tom nebudu mluvit, ale mám takovou obecnější poznámku. Obávám se, že tady, pokud se budeme koncentrovat na detaily, tak eh, ztratíme ze zřetele veřejný zájem. Dnes hodně se mluví o terorismu, o kriminalitě, organizovaném zločinu a podobně, ale je třeba si přece uvědomit, že zločinci, teroristi, eh, ti eh, nebudou respektovat naše pravidla a předpisy. My bychom měli nejprve dbát na to, aby ta ustanovení byla jasná, snadno aplikovatelná a abychom nepoškodili spotřebitele, některé kategorie spotřebitelů, třeba sportovní střelce, třeba eh, lov myslivce. Nelze jim komplikovat život našimi předpisy. Proto bych chtěl vyslat takový apel nestrácejme ze zřetele zájem občanů, spotřebitelů, eh, nemůžeme příliš se zaměřovat eh, na eh, nebezpečí spojené s kriminalitou a terorismem. Děkuji. Děkuji. A za ANF e má slovo mm, paní Trošinsky. Prosím. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Eh, to minimum, co mohu říci, když čtu ty návrhy, tak eh, málo z nás si přeje přijetí této směrnice. I přesto, že paní zpravodajka tak seriózně pracovala na této agendě, tak lituji, že musím konstatovat, že hm, většina v podstatě je laxní k tomu a že nakonec by mohli projít určité kontroverzní body. Přece my jsme tady proto, abychom eh, eh, respektovali názory lidu. A zde máme eh, tedy striktní aplikaci směrnice 91, především pokud jde o deaktivaci zbraní, střelných zbraní, ale máme zde možnosti. Buď všichni budou respektovat stávající směrnici na celém území EU, a nebo tedy špatná aplikace směrnice bude znamenat, že se pozastaví Schengen. E, takže my bychom měli přijmout rychlé řešení a právě proto bychom, ne, já si přeji, moje frakce si přeje, abychom stáhli tento návrh směrnice a abychom, e, protože ztrácíme čas, asi obecný konsensus, který zde vidím, je toto je třeba požadovat eh, stáhnutí eh, návrhu. To my máme k tomu pozměňovací návrh 91, kde chceme stáhnout tento návrh směrnice a nelze revidovat klasifikaci eh, a právní úpravu střelných zbraní, protože pokud se bude korektně aplikovat to, co máme teď, tak to přece nebude žádný problém. A mm, legální držitele zbraní, no tak ti přece E, nemají, není v jejich zájmu porušovat pravidla, pokud budou pod rigorózní kontrolou. A e, zde tedy my bychom přece neměli ale těmto osobám bránit v uplatňování jejich svobod. E, potom samozřejmě zbraně Eh, nelze jen tak zakazovat tím, že někdo si myslí, že to je zlá věc. A potom zde máme tedy různé naše návrhy, které se snaží anulovat všechny změny, které se týkají klasifikace. I sběratelé, ti by měli přece být vyloučeni z aplikace této směrnice, tak jak i nám říká směrnice 91. Potom, pokud budou spadat sem i sběratelé, tak to bude velice problematické pro francouzské orgány a ty si to nepřejí. E, proto máme zde návrhy 159 a 171. Také máme návrhy 400, 481 a další, které, kdy chceme tedy, aby se i e, e, stáhla směrnice o transformaci zbraní, kdy ty sběratelské zbraně se transformují v podstatě ve šrot. I černý trh a šedý trh se zbraněmi, no to je něco, co se tímto návrhem řešit nebude. Děkuji, děkuji. A e, máme šest zájemců o e, slovo, času moc nemáme, takže já navrhuji, abychom každému dali dvě minuty, abychom skončili skutečně ve 12.30, tak jak jsme si naplánovali. A začneme paní Grapíny, prosím, Maria. Mulțumesc mult, e, domnule președinte. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat to, co jsme tady slyšeli. Ano, je to zpráva náročná. Vicky mm, pracovala výborným způsobem, za to děkuji. Počet pozměňovacích návrhů je obrovský, enormní, je pravda. Tato agenda je velice citlivá a i v Rumunsku toto vzbudilo velké diskuze. Avšak kromě pozměňovacích návrhů. Já osobně, já mám ještě pět pozměňovacích, já mám pět pozměňovacích návrhů, které si myslím, že jsou velice relevantní. Já v návrhu komise jsem neviděla jasné upřesnění krádeží zbraní krádeže, když je e, zbraní, znamená i možnost někoho e, zabít tou zbraní. A kdo potom v případě krádeže střelné zbraně, kdo bude odpovědný? Já myslím, že e, ta odpovědnost by měla ležet především na bedrech vlastníka, držitele. Dále, pětileté povolení, to si myslím, že je příliš dlouhé, tři roky by stačilo. Nemyslím si, že by bychom měli si mm, ponechat ten návrh komise, pokud jde o věk, eh, věk tedy eh, eh, zletilosti. To znamená, kdo bude moci být držitelem střelných zbraní nebo tedy loveckých zbraní. Já si myslím, že já nechápu, proč 16-leté dítě by mělo mít přístup k, eh, z, ke zbrani určené pro lov, tedy tady by měly být pouze ty sportovní zbraně. Pokud jde o lékařské prohlídky, moje frakce, mm, ale i další frakce, pokud vím, mm, my si myslíme, že to by mělo být v, mm, v pravomoci členských států. Pokud nebudeme mít harmonizaci, období eh, nebo frekvence těchto eh, lékařských prohlídek, tak to bude problém. V některých zemích třeba eh, je to každých pět let nebo každých patnáct let, no tak potom třeba ta osoba se může zbláznit v tom období a může tou svojí zbraní postřílet hodně lidí. Já si myslím, že to jsou také významná slova. Děkuji, pan Fjellner. Děkuji. Já bych chtěl v první řadě poděkovat Vicky za opravdu konstruktivní práci, spolupráci, ale já bych šel jinou cestou. A já jsem velice kritizoval návrh komise a to, jak se chopila tohoto tématu. Chápu, že komise potřebovala ukázat, že něco udělali po té, co se stalo loni na podzim, ale místo, aby se chopili pravého problému, tedy otázek nelegálních zbraní, tak všechny ty zbraně se týkají legálních zbraní a něčeho, co prostě nějak eh, nezmění přístup teroristů nebo kriminálníků ke zbraním. Ty pětileté licence, zdravotní zkoušky, Eh, zabraňování eh, prodeje na dálku a pak nějaké změny s poloautomatickými zbraněmi. To opravdu nějak nezmění ty eh, situace nákupu nelegálních zbraní. Já už jsem se minule ptal na komisi na to, jak kolik trestných činů by mohlo být napojeno na legálně držené zbraně a stále jsem neslyšel nějaký příklad, eh, konkrétní počet. Jak rozsáhlý je ten problém, prostě mi ještě komise nevysvětlila. A pak a eh, následně také jsem se zeptal na to, kolik zbraní, jak pan Duran a právě řekl, ta definice je velice pochybná u těch poloautomatických eh, zbraní, které jsou znovu Eh, smontovány. Kolik to, eh, jak je tedy rozsáhlý ten problém, kolik eh, zbraní se dotkne tady tento text a prostě už jsem se na to ptal v březnu a nedostal jsem odpověď. A když si z toho vyvozuji nějaký závěr, tak mě napadá, že toto je prostě uspěchané, kdyby komise mohla zodpovědět na tyhle dvě jednoduché otázky, tak si myslím, že jediný rozumný přístup by byl zamítnout návrh a požádat komisi, aby začala prostě jiným směrem, aby řešila nelegálně držené zbraně místo tohoto uh, Protože pokud nemůžete popsat rozsah toho problému, vysvětlit, eh, koho se bude týkat toto řešení, tak v podstatě úplně ztrácíte ze zřetela tu cílovou skupinu. Děkuji. Děkuji, připomínám dvě minuty, eh, protože potom každý 40 sekund tam či onde a eh, protáhne se to. A nyní má slovo pan Hau. Děkuji, pane předsedo. Um, velký počet návrhů povzbuzuje k tomu, aby se uh, řešili um, velice náročné i finančně uh, změny. Myslím si, že paní zpravodajka vykonala dobrou práci. V první řadě bychom měli zamítnout nejen ten navržený a neodůvodněný základ těch semi poloautomatických a sportovních zbraní kategorie A6 a 7, ale také změny eh, kategorii u těch střelných zbraní jako takový. Toto zamítnutí v podstatě již eh, k tomu došel výbor Libe ve svém stanovisku dále návrh úplného nebo téměř úplného zákazu kategorie A E8, což by mohlo narušit historické sbírky. Ty nejsou používány pro trestné účely a jsou kontrolovány. Tento zákaz také zamítnul výbor Libe. Dále bychom měli zamítnout povinné lékařské testy a také i e, délku platnosti těch licencí. To by pouze vedlo k navýšení byrokracie a nepřináší to žádnou přidanou hodnotu toto také zamítnul výbor Libe. A na závěr chtěl bych podpořit návrh číslo jedna, kde se zamítá návrh komise jako takový. Porušuje všechny principy eh, kvalitní legislativy. Snaží se využít eh, tady komise těch tradických událostí z loňského listopadu, aby prosadila hodně ideologický návrh, který je celkově protistřelným zbraní. To hodně poškodí imič a důvěryhodnost Evropské unie. Postoj komise na slyšení výboru byl neuvěřitelný. Myslím si, že nyní je na parlamentu, aby tedy jaksi napravil tu škodu. Všichni naši občané potřebují něco lepšího. Děkuji, pan, paní Sehnalová. Olga, prosím. Já jsem společně s kolegy předložila řadu pozměňovacích návrhů, některé už byly zmíněny předcházejícími řečníky. V řadě otázek podporuji přístup paní zpravodajky, které bych chtěla poděkovat za skutečně racionální a pragmatický přístup, ať už se týká otázku sběratelů tzv. replik zbraní nebo přístup ke znehodnoceným zbraním. Dále jsem předložila řadu pozměňujících návrhů, které reagují na analýzu dopadů, které k návrhu komise nechala vypracovat Česká republika. Podle této expertní analýzy jsou navrhované změny v zásadním rozporu s dlouhodobou snahou snižovat počet nelegálních zbraní a vykonávat účinný dohled nad držiteli zbrojních průkazů. Rekategorizace zbraní, jak je navrhla komise, eh, by vedla k masivnímu odlivu doposud legálních zbraní do nelegální sféry. A to považuji za zásadní bezpečnostní riziko a zcela v rozporu s deklarovaným smyslem této legislativy. Za Vítám, že řada kolegů, včetně paní zpravodajky, vhodně nahrazuje původní podobu nově navržené kategorie A7. Za velmi problematický považuji i navrhovaný přístup k automatickým střelným zbraním, které byly upraveny na poloautomatické střelné zbraně. Navrhuji do této navržené eh, kategorie A6 umístit pouze ty zbraně, u kterých procedura technického přizpůsobení nebyla předem schválena příslušným orgánem členského státu a pokud dotyčná upravená zbraň nebyla ověřena a označena. Nesouhlasím také s vyloučením možnosti členského státu povolit výjimku zdržení zakázané zbraně pro civilní subjekt, byť by k tomu existoval legitimní důvod a žádným způsobem by nebyl ohrožen veřejný pořádek a bezpečnost. Na závěr mi dovolte říct, že existují země s kvalitní a účinně vymahatelnou legislativou a já bych byla proto velmi ráda, pokud bychom se v naší práci drželi těchto zkušeností zlepšili spolupráci mezi státy, dohledatelnost a skutečně se zaměřili na nelegální zbraně, které jsou k páchání teroristických útoků používány. Děkuji. Grazie, onorevole Sinalova. Děkuji, paní Sehnalová a pan Borcen. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Tato směrnice má velký potenciál. Mne kontaktovali uh, mnozí občané a jejich hlavní obavou bylo jasné rozdělování mezi replikami a opravdovými střelnými zbraněmi a, a já podporuji, že je třeba to jasně rozlišovat. Já pocházím ze země, kde probíhala 20 let válka. Bohužel mám tedy podstatné zkušenosti i v mém profesním životě jsem eh, prováděla eh, mnoho eh, jaksi, prověřování lidí, kteří drželi střelné zbraně, takže si uvědomuji, jak důležité to ten povinný test provádět. Takže jsem předložila návrh, že takovýto test by měl být povinný pro obchodníky i pro dílery. A také chci říci, že podporuji ten návrh o bezpečném skladování to znamená bezpečné, nedostatečně bezpečné skladování plus nedostatečné zdravotní testy, to je opravdu eh, nebezpečná kombinace. Myslím si, že eh, toto by mělo být prioritní změnou v tomto textu. Děkuji. Virginie Rozier. Děkuji. Virginie Rozier, prosím. Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat zpravodaji, zpravodajce a já zcela souhlasím s tím, co e, e, řekla Evelyn. Ano, především je třeba posílit nebo vyjasnit legální podmínky držení a ty musí být samozřejmě garantovány pro sportovce, pro myslivce. A e, já se ptám, zdali ty výjimky jsou nutné a pokud ano, tak musí být řádně upraveny, především záložní, pokud třeba sběratele, muzea, takže samozřejmě Eh, sběratele třeba nepotřebují zvláštní výjimky, je třeba k ním přistupovat jako k normálním držitelům. Dále zlepšit vysledovatelnost, trasabilitu a interoperabilitu eh, těch systémů eh, sledování zbraní, když přejíždějí hranice a neutralizace, dezaktivace zbraní. To je další téma. Zde byly předloženy různé pozměňovací návrhy. Já, mám, já jsem jasně proti těm, které chtějí, abychom tuto směrnici, tento návrh stáhli jenom. A podle mě revize novela je nutná. A také eh, jsem proti eh, nějakému rozšiřování konkré- eh, o konkrétní případy a podle mě Eh, tak jak navrhuje zpravodajka, je třeba spíše to posílit, třeba i to držení zbraní ze strany nezletělých osob například. Eh, dále mm, máme zde, potřebujeme určitá upřesnění. Pokud jde o legitimitu a nutnost revidovat toto směrnici, je třeba připomenout, že pokud jde o kontrolu eh, mm, třeba těch zbraní Eh, různých tedy těch fiktivních nebo mm, zbraní, akustických zbraní třeba, které byly použity mm, v, v, atentátech, eh, v atentátech v Paříži nebo v Toulouse, i Mera také, eh, který zautočil na Eh, židovskou školu, tak měl zbraň z roku 42, takže ta vůbec není vysledovatelná, a nebo i v lednu 2011, takže to byla z, eh, třeba z pistole z roku 60, eh, z roku 42, 43, 52, takže zbraně velice staré. A nutnost trasability, ta je nezbytná a proto je třeba novelizovat toto směrnici, ale způsobem, který bude vyvážený a určitě eh, zpravodajka předloží k tomuto dobré kompromisy. Děkuji, paní Rosier. A poslední, pan Sulík. A poté dáme slovo komisi a uzavře zpravodajka. Děkuji. Pod eh, rochou boje eh, proti terorismu se snaží Evropská komise zamezit eh, osobní svobodu lidí a pak se všichni diví tomu, že se Evropská unie vzdaluje občanům. Přitom to problém neřeší, protože žádný terorista si nezařídí zbrojní pas a pak si nebude kupovat legálně drženou zbraň. Já jsem překvapený, jak vážně a v jakém rozsahu se Evropský parlament věnuje tak nesmyslné směrnici že to nebylo hned zasláno zpět, ale když už k tomu tedy došlo, tak chci osobně Vicky poděkovat, že si našla čas, že vynaložila snahu z toho eh, odstranit ty největší nesmysly. Mne velice překvapila včera paní komisařka Benkovská, která řekla doslova, že jsme toho názoru, že lidé nepotřebují tolik zbraní. No, já si myslím, že její názor je v tomto nepodstatný, protože svoboda občanů stojí výše než názor paní komisařky či komise. A bohužel tomu tak není, protože toto je dlouhodobě již chyba Evropské unie či Evropské komise, že si tam ty dámy a páni myslí, že jsou nějací bohové a budou určovat lidem, jak mají žít. A v této souvislosti bych chtěl říci, že samozřejmě podpořím každý takový návrh, který zbrzdí uplatňování či vstup v platnosti této směrnice, který oslabí ta největší omezení a úplně nejraději pak podpořím ty návrhy, které jsou pro úplné zastavení celé takovéto směrnice. No a na závěr z těch 800 50 návrhů, které dorazily, je e, kolem 30 mých a kolegy a halo aho a já bych e, po, chtěl požádat o jejich podpoření. Děkuji. Dobře, děkuji, pane Suliku. A nyní dáme slovo komisi, Evropské komisi, Silvia Hubert, pokud se nemýlím. Yes, thank you. Děkuji, pane předsedo. Vyslovil jste to téměř perfektně. V první řadě bych chtěla poděkovat paní Vicky Ford za návrh zprávy, konstruktivní, komise ji velice vítá. Opět hned na úvod bych chtěla učinit několik takových poznámek. Komise ve svém návrhu nikdy nesloučila a snaží se to opakovat že to nesnižujeme nějakou možnost nákupu občanů, kupovat sportovní zbraně, lovecké zbraně. Nikdy jsme nezamýšleli to takto nějak směšovat. My si velice dobře uvědomujeme, že jsou to miliony čestných občanů, kteří si nakupují zbraň zodpovědným způsobem a nikdy jsme v naším návrhem nechtěli jejich život komplikovat. Nicméně v té směrnici se počítá a my jsme hloubkově zvážili implementaci směrnice, všechna ta ustanovení, jak fungují a jaké potíže způsobují eventuálně příslušným občanům, združením, výrobcům, členským státům, tak eh, jak tedy ten text je ve stávající formě. Provedli jsme tři hodnocení a studie, dívali jsme se také na dopad konkrétních ustanovení směrnice a celý ten proces trval kolem roku a půl. A opravdu to byly hloubkové konzultace, náročné diskuze se všemi zúčastněnými stranami, včetně těch hlavních eh, střeleckých združení, združení držitelů, eh, loveckých, sportovních a zástupci také průmyslu, abychom zajistili, že tu máme řádný náhled a názor všech na, ta navržená, eh, na ty navržené změny. Takže jsme jim naslouchali předtím, než jsme předložili návrhy. Ještě chci říct jednu věc. Zda ten návrh šel špatným směrem? Ne. My jsme to navrhli nebo se snažili zareagovat na slabá místa a mezery, které vyvstaly z toho hodnocení samotné směrnice. A tam jsme chtěli zajistit, že z toho nelegálního obchodování se střelnými zbraněmi by se to mohlo nějak, řekněme, proniknout do té legální sféry a umožnit tedy určité možnosti pro eh, zločince nebo řekněme teroristy, kteří by jaksi mohli profitovat těmi slabými stránkami anebo z těch eh, prázdných míst. To stálo v odůvodnění toho návrhu a máme tu případy opravdu politování hodné, kdy ty střelné zbraně se dostali eh, eh, i z toho legálního trhu se dostali do rukou těch teroristů v Paříži. A ještě dvě připomínky ohledně těch kategorií. My jsme předeslali hned na úvod, že si velice uvědomujeme, že ano, ta podobnost to není dobré kritérium a velice nás těší, že je tu celá řada dobrých, zajímavých návrhů a plně s tím souhlasíme, že definovat kritéria, aby se tedy lépe popsalo, co tam mm, nechceme vnímat jako zbraně nebo nebezpečné zbraně na, eh, v budoucnu, takže se to udělá prostřednictvím řádného kvalitního popisu. A eh, přišlo sem opravdu hodně kvalitních návrhů a my se jimi rádi budeme zabývat. Naším cílem tady opravdu není uh, Eh, komplikovat sportovcům a lovcům život. Víme, že v obou těchto eh, kategoriích se používají ty poloautomatické zbraně v mnoha případech a je třeba tedy zajistit, že jejich práva na výkon jejich profese či jejich koníčka nebude nějak eh, zhoršen tímto textem a vidím zase, že tu přišly konstruktivní návrhy. A co se týče sběratelů, komise eh, chce zahrnout sběratele do tohoto textu, protože zatím nebyli zahrnováni. To neznamená, že by tady nebyla žádná pravidla. My to přejeme si to rozšířit Eh, řečnice je přerušena panem předsedajícím. Máme málo času a přejeme si okomentovat tedy ty pozměňovací návrhy, takže pokud byste k tomu mohla eh, přistoupit, máme opravdu málo času a hovoříme o těch návrzích, pozměňovacích návrhů, takže pokud byste to mohla zestručnit, protože ty obecné aspekty návrhu, o těch už jsme hovořili, neustále se opakují. Takže kdybyste mohla k těm pozměňovacím návrhům. Ano, pane předsedo, z mé strany je to v podstatě všechno. Děkuji a nyní má tady slovo paní zpravodajka. Já bych se ráda soustředila na některé připomínky, které tu zazněly k těm pozměňovacím návrhům. Za prvé, pokud ten eh, pozměňovací návrh odmítnout návrh komise. Tak, kolegyně, kolegové, já jsem předložila tento pozměňovací návrh. Nemyslím si, že to je správný přístup, poněvadž existují konkrétní problémy, které je potřeba řešit. A dle mého názoru, jak jsem uvedla ve své původní zprávě, jedním z konkrétních problémů je právě stav střelních zbraní, které se konvertují pro střelbu slepými náboji a tyto zbraně je poté velice snadné vrátit do původního stavu. Jsou to tedy zbraně, které nebyly adekvátně neutralizovány a um, tyto střelné zbraně se objevují i v mém státě. Samozřejmě uh, je nesprávný názor, že uh, tuto mezeru vlastně lze řešit jinak než novou legislativou. Ta legislativa o e, zneškodnění zbraní vedla k tomu, že tento proces v některých členských státech je stížen, protože nelze rozpoznat e, e, vlastně zbraň, která byla zneškodněna a rozpoznat tady, jestli byla skutečně zneškodněna dokonale, anebo jestli se to dá opět vrátit do původního stavu. Děkuji EPP za návrh kompromisního návrhu ohledně označování. Pokud tento návrh eh, eh, je průchodný, tak bychom eh, to téma měli dát do samostatného článku a ne pouze do úvodního ustanovení. Socialisté chtějí mít dvě kategorie, jednu pro muzea a jednu pro sběratele. Já jsem se o to pokusila, ale bylo velice vlastně obtížné najít eh, vlastně tu dělící linii, protože se to překrývá. A proto jsem eh, použila takové znění, které by mohlo řešit tuto věc tak, jak je potřeba. A děkuji kolegům za připomínky. Pokud jde o A6, tak myslím, že to je dobrý návrh eh, z české strany, že tady eh, jsou poloautomatické zbraně, které eh, by měly zůstat v kategorii A6, ale v případě tedy, že se dají vrátit do toho stavu automatických Jeden pracovník Europolu mi řekl, že pokud vyjmete zbraně, které se běžně používají v, České republice a dalších členských státech, tak se obává, že tyto zbraně se právě budou eh, objevovat na černém trhu bez eh, povolení. Takže já bych chtěla hlasovat pro tento typ definice kategorie A6. Paskale a zelení, měli jste zajímavé návrhy ohledně eh, skladování zbraní, konkrétně odděleného skladování zbraní a střeliva. Eh, máme tady návrhy nebo názory odborníků. Já sám odborníci nejsem, takže se na to budu muset podobně jako ostatní kolegové podívat. A váš pozměňovací návrh týkající se pojištění, tak k tomu si ještě e, vyžádám zpětnou vazbu od ostatních. Myslím si skutečně, že budeme schopni najít dobrou cestu vpřed. Nechci to protahovat, e, protože skutečně e, čas běží, ale plně respektuji to, co tady zaznělo i z hlediska trilogu. Ten první návrh komise eh, by sebou nesl řadu eh, nezamýšlených dopadů. Proto děkuji kolegům, kteří se, kteří se snaží tento eh, návrh vylepšit i ku prospěchu právoplatných držitelů zbraní i z hlediska mezer v zákoně. Děkuji, paní kolegyně. Děkuji také za návrh změnit harmonogram. Takže děkuji za vaši účast a opět se sejdeme v 15 hodin. Děkuji pěkně a přeji příjemnou půl.